Děkuji kolegové. Myslím, že už nemůžeme čekat déle. Dáme se do prvního bodu na podjednání, to je bod číslo 8. A to je k rozpočtu na rok 2014 mandát ke třístranným rozhovorům. Předám slovo Georgiosu Stavrakakisovi, aby nám předložil eh, svoje stanovisko. Děkuji, dovolte, abych velice srdečně poděkoval paní předsedkyni, milé kolegyně, milí kolegové. Zpravodajka k rozpočtu Anna Kisn je srdečně vítána v našem výboru. Konala se výměna názorů mezi zpravodajem výboru pro rozpočet a ostatními zpravodaji. My se domníváme, že je nesmírně důležitá, protože eh, zpravodaj eh, získá náhled do obecné problematiky a je to velice důležité i pro náš výbor. Paní Jensen asi není překvapená tím, že úroveň plateb chceme natrvalo zlepšit. Nechci uvádět jednotlivá čísla, jsou uvedena v písemném stanovisku, které máte k dispozici. Chci ale upozornit na určité procesní aspekty. Všichni víte, jaká je současná situace. Komise má poštění, co se týče návrhu rozpočtu eh, 2000 13. Hm, hm, stanovisko má být předloženo v květnu a my nemůžeme tedy ještě eh, navýšit výdaje na rok 2014. A dokud nebude vyřešena tato otázka, celá řada eh, schodků, pladeb a eh, požadavků na platby je třeba řešit, protože jinak bude příští období ještě složitější abych nezapomněl, Evropský parlament schválil usnesení k rozhodnutí rady a my musíme postupovat opravdu rozhodně, abychom eh, mohli vyřešit eh, ne vyřízené platby. Víte, že to byla obrovská výzva eh, při vypracovávání návrhu stanoviska. My jsme se nesmírně snažili, aby text byl obecného charakteru, abychom zajistili uspokojivou úroveň eh, pladeb, abychom eh, plnili závazky v oblasti politiky soudržnosti a aby programy mohly dobře fungovat v rámci nového programového období. Ještě jednou děkuji sekretariátu za to, že se podařilo eh, stanovit lhůtu do 8. května pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji, děkuji vám. Eh, Anne Jensen, zpravodajka eh, výboru pro rozpočet, souhlasila s účastí na našem jednání a já ji nyní dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také panu Stavrakakisovi za jeho příspěvek. Je pravda, že konkrétně u regionální politiky se ocitáme ve velice složité situaci s rozpočtem. Asi si vzpomenete, že v březnu jsme odhlasovali hlavní linie pro rozpočet 2014 tyto hlavní směry byly rozděleny do jakýchsi tří směrů. Za prvé řešení problémů s tím, že nemáme právní základ pro víceletý finanční rámec do roku 2020. A měla bych říci, že nikde nejsou s tím větší problémy než právě v regionální politice. Další otázkou nebo další směrem jsou platy. Narůstají problémy s tím, že rada eh, nechce eh, poskytnout finanční prostředky pro platby, které jsou nyní požadovány, jsou vymáhány a, a nikde to opět není složitější, důležitější než v regionálních politikách. A tím třetím směrem, kterým se ubírají naše problémy, tak to jsou politické priority. Na rok 2014 Evropský parlament se shodl, že bychom se měli zaměřit na nezaměstnanost mládeže. Máme e, připravu, připravenou iniciativu e, pro mládež a také máme strategii EU 2020. Ale jak je zjevné, regionální politika se ocitá v samém středu toho všeho. Právě se chystáme na jednání o víceletém finančním rámci. To znamená, že potřebujeme nařízení, ve kterém budou stanovená čísla a potom pravidla, jako je flexibilita a další. A k tomu ale potřebujeme meziinstitucionální dohodu mezi parlamentem, radou a komisí. Tímto chceme upravit tedy, jak se postavit k, tím, k těm ročním rozpočtům. Ale ještě důležitější je, že se musíme zabývat legislativní prací, prací na legislativním základě. Jedná se o 17 různých textů, které byly na různých místech eh, projednávány. A já vím, že i vy každý týden pořádáte celou řadu schůzek a zasedání, že se dějí tyto schůze s radou a komisí, aby byl připravený nový legislativní rámec pro regionální politiku. Samozřejmě, že to je klíčové. Klíčové je, abychom eh, měli na mm, jasném právním základu meziinstitucionální dohodu a abychom měli eh, dostatečném předstihu připravený víceletý finanční rámec tím, abychom si připravili cestu pro další regionální programy, aby mohly být také prováděny tyto e, programy. Zatím se nezdá, že by to fungovalo dobře. Já si vzpomínám, že posledně jsme vedli vyjednávání, které skončilo víceméně v květnu. A v rozpočtu, e, tedy u toho víceletého finančního rámce, jsme sotva začali, takže Eh, nemůžeme být moc optimističtí. Nicméně jako politici bychom měli být optimističtí. Zmiňuji se o tom proto, že ve výboru pro regionální eh, rozvoj rozpočet je eh, rozdělen rok za rokem z víceletého finančního rámce, rozděluje se také do jednotlivých zemí, takže nemůžete zase tolik změnit na ročních rozpočtech rok po roce, eh, jakmile už bylo rozhodnuto, co v tom rozpočtu bude. U plateb máme eh, eh, návrh opravného rozpočtu. Komise navrhuje, aby členské státy platily 11,2 miliard navíc v tomto roce, což by mělo umožnit zaplatit eh, to, co ještě nebylo vyplaceno. Máme schodek plateb z, loňské, z loňského roku, a eh, abychom také zaplatili ten schodek z tohoto roku. Číslo 11,2 miliard není náhodně eh, stanoveno, jedná se o částku, která může být dohodnuta kvalifikovanou většinou na radě. Kdybyste chtěli více peněz, je zapotřebí dosáhnout jednohlasnosti, ale té nedosáhnete. Takže e, i v této situaci bude docházet e, k obtížným jednáním e, s radou a také v rámci rady samotné. My jako rozpočtáři se zabýváme tím také, že hlavním Hlavní problém plateb je vidět právě v regionální politice. Velice těžko totiž můžeme odhadnout, kdy nějaký projekt skončí, kdy má být proplacen. A je samozřejmé, že potřeba plateb narůstá směrem k uzavření programu. To všechno víte velmi dobře. Ale když dojde ke spoždění plateb, nechodí nám mnoho stížností z regionů nebo ze zemí, které potřebují ty peníze, ale jen eh, my, kteří eh, se zabýváme rozpočtem, máme eh, ten pocit, že je zapotřebí o tomto hovořit, tento problém vyřešit a jasně to říci. Ale země by se, jednotlivé státy by se měly také ozvat hlasitěji, abychom mohli přesvědčit radu, že je zapotřebí opravdu tyto peníze vyplatit. Když dochází eh, k eh, schodkům plateb 1a, je jednoduché argumentovat, protože Evropská unie bude muset zaplatit úroky za spožděné platby. Ale to se nestává v oblasti regionálních politik. Takže tu je eh, takového hodně dohadování o tom, kdy a jak se co zaplatí. A vy jako regionální výbor a také Eh, lidé, kteří, kteří pracují na těchto projektech v jednotlivých členských státech, by měli se ozvat hlasitěji, že zapotřebí, aby platby byly zaplaceny včas. Jak už se zmiňoval pan Stavrakakis, komise přijde s návrhem na rok 2014 v květnu. A my očekáváme, že tento návrh rozpočtu přijde na konci května. Samozřejmě, že budeme ten, toto číslo brát jako eh, číslo pro víceletý finanční rámec a oni ale říkají, že rada už se sešla v únoru a učinila svá rozhodnutí, takže toto, tento návrh komise také už bude reflektovat rozhodnutí rady a my pak budeme muset eh, vést naše vyjednávání. Já doufám, že Eh, až budeme dále diskutovat o rozpočtu, že se k vám budu vracet eh, do výboru a budeme eh, společně o tomto hovořit. A pak tu je ještě praktičtější záležitost. Máme přípravné akce, pilotní projekty a čas od času se probírají u vás na výboru. A chtěla jsem jenom říct, že pokud máte nějaké nápady, návrhy v této oblasti, Ehm, je třeba, abyste je poslali rozpočtovému výboru do konce května, aby rozpočtový výbor mohl zajistit, že budou, eh, že budou zhodnoceny komisí, aby rozhodla, že eh, jsou tedy eh, proveditelné, anebo že mohou být provedeny už zastávajících programů, které jsou schváleny. Děkuji vám za pozvání a těším se na vaše stanoviska o rozpočtu. Děkuji vám. Samozřejmě jsme neočekávali, že byste nás rozveselila, ale e, velice oceňujeme, že chápete a rozumíte tomu, jak velkou výzvou jsou rozpočtové aspekty pro regionální politiku, zejména ta částka 1,2 miliardy. E, nyní víme, že 9 miliard je určeno politiku soudržnosti. Takže to je úroveň, která se týká nejen roku 2013, ale i plateb, které se vztahují k uzavření roku 2006, což je velice obtížně uvěřitelné, ale je to tak. Máme stínové zprávy, zpravodaje, pan Láslo Suljana především, a potom Kostan Sekler. Köszönöm a szót, elnök asszony. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je toho vždy velká výzva, když máme jako zpravodajové za rozpočtový eh, výbor o něčem takovém hovořit. My velice vítáme, že paní Jensen se podařilo dosáhnout nemožného. Již deset let sleduji diskuze o rozpočtu v Evropském parlamentu, a to eh, vzhledem k regionální politice. A ani od těch nejzkušenějších osob jsem neslyšel něco takového, že by zpravodajka v eh, dubnu ještě eh, neznala nejdůležitější údaje, protože komise nedala k dispozici. Naše situace je opravdu velice složitá. Náš výbor v takovéto komplikované situaci Přesto musí předkládat své návrhy. Jménem lidovců vítám návrhy zpravodaje pan Stavrakakis vyjádřil vlastně vše, formuloval to několika málo větami, vše, co může v současnosti mít určitou váhu vítáme text jeho stanoviska a ani není třeba text nějak komplikovat předkládáním dalších pozměňovacích návrhů. Chci zdůraznit jenom některé myšlenky. Náš výbor se na to dívá jako na zásadní úkol, abychom vyřešili bod 2 pozměňovací návrh k rozpočtu, protože většina prostředků se vynakládá pro politiku soudržnosti, regionální politiku, ale proto, že parlament potřebuje mít text velice záhy a my jsme tento text předložili při mezi jednotlivými přání parlamentu, ale není obsaženo to, že by měl být tento návrh přijat, než eh, bude pokračovat diskuze o <clears throat> ročním rámci. Komise se zhostila svého úkolu. Prostředky samozřejmě nepostačují, ale právě proto, že nejsou v dosačující eh, výši, nemůžeme tento proces zastavit. Já se obracím eh, na všechny kolegy, na paní zpravodajku, na pana navrhovatele s prozbou, aby eh, v zájmu rozpočtu nadcházejících let jsme trvali na tom, aby diskuze víceletém finančním rámci byly ukončeny co nejdříve a aby nám byly předány výsledky. Blahopřeji panu Stavrakakisovi k předložení dobrého textu a prosím náš výbor, aby e, pozitivně hlasoval o přijetí tohoto textu. Děkuji. Konstanc Krejl. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Mám jednu připomínku k tomu, co říkala Anne Jensen, protože je to tak, já jsem si také myslela po jednání o rozpočtu eh, na rok 2013 jsme se již dosvěděli, jaký eh, schodek je v rozpočtu, že eh, nemůžeme provádět žádné platby. A očekávala jsem, že dojde k povstání, že budou regiony křičet, že je to hodně plateb a že se obrátí eh, na nás. My děláme správně své úkoly a nemůžeme uhradit eh, platby, ale to se nestalo. Víme, že není možné uhradit projekty, protože nejsou k dispozici peníze. Já jsem se záměrně informovala a komise je chytrá. Komise neříká, je nám líto, nemůžeme uhradit platby, ale požaduje vyúčtování projektu, ten skončí někde v Bruselu a komise řekne, no nemůžeme zaplatit, není to kompletní, potřebujeme ještě nějaké informace a je to odloženo o tři měsíce a v případě potřeby o další tři měsíce. Skutečná vážnost situace eh, je trpěna možná regiony, já to nechci nějak spochybňovat, ale že opravdu není možné eh, provádět platby, to nikdo tak úplně neplatí přiznal eh, jenom my v diskuzích možná, protože rada vždy tvrdila, že čísla komise eh, neodpovídají, když se jednalo o rozpočtu, že má úplně jiná čísla. Možná, že to vzniklo tím, že došlo k úhybným manévrům a že se na to opravdu může rada opírat a údajně vystupuje jako kdyby Eh, nedocházelo ke schodku pladeb a proto vzniká zkreslený obraz. V našem výboru se musíme proto opravdu důsledně dotazovat v regionech, zda opravdu dochází k takovým opožděním, je to nedostatkem informací nebo čím to je. Já se domnívám, že to eh, není E, dobré, protože se to odehrává e, na úkor e, těch regionů a potom přijdou zástupci spolků menších obcí a ty se dostanou opravdu do komplikované situace. Už si nevědí rady. Je třeba tedy mít užitečné informace z regionu i pro jednání v rozpočtovém výboru. Děkuji. Děkuji. Janu Olbrecht. <coughs> yes, I think that are two, two remarks. Ano, já si myslím, že tu jsou dvě poznámky. Ta první se týká těch skutečných problémů s platbami. A tam si myslím, že se potýkáme eh, se, se sdíleným eh, řízením, jak eh, o tom slyším už také z rozpočtového výboru. Jsou tu různé různí partnéři, jsou to koneční příjemci, platební agentury v členských státech a Brusel. A dochází k napětí například mezi eh, ministrem financí a e, eh, samozprávou a e, pak e, třeba s Bruselem, takže ty na, ta napětí narůstají. Hlas výboru regionů je poměrně slabý, což nás překvapuje. Výbor eh, regionu by o této věci právě mohl hovořit, ale je tu nebezpečí, že s takto nízkou úrovní plateb, a to nejen dnes, ale i v budoucnosti, dojde k tomu, že regionální politiky budou stále obtížněji splnitelné. Jedním ze způsobů, jak udržet platby na nižší úrovni, je, eh, aby eh, jejich získání bylo co možná nejsložitější. Takže výsledek by mohl být opak toho, co si eh, přejeme a měli bychom opravdu hovořit o N plus 3 a o rezervách výkonu. A třetí prvek, o kterém si myslím, že musíme jasně hovořit, je to sdělení které máme eh, poskytovat jak my, výbor pro regionální rozvoj, tak rozpočtový výbor a musíme v tomto sdělení jasně vysvětlovat, co způsobuje regionální politice nedost, to, že nemáme víceletý finanční rámec. Samozřejmě, že v parlamentu na to více názorů. Někteří kolegové uvádějí, že jednoroční eh, rozpočet je možný pro všechny politiky, jiní hovoří o tom, že je absolutně nemožný. Měli bychom tedy Eh, se shodnout na nějakém jasném sdělení. Náš výbor by o tom mohl diskutovat. Co to tedy znamená, eh, kdybychom měli pro eh, rozpočtovou, pro regionální politiku takto jednoroční rozpočet? Například, když dojde k nějakému jednoročnímu spoždění. Já si myslím, že to je sice teoretická věc, ale pro některé kolegy v parlamentu je důležité jim ukázat, jak složitá tato aktivita může být. Děkuji. Vím, že tady máme kolegy eh, z výboru pro regiony a za komisi. Chce se někdo z komise ujmout slova? Nikdo se nehlásí? Nebo hlásí? Ne, nic. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Za DG eh, Regio mohu potvrdit, že jsem velice vděčná za všechny příspěvky, které jsme si vyslechli dnes. Děkuji za podporu návrhu rozpočtu. A mám tady sice několik eh, údajů. Schodky pladeb, to už zaznělo. Celkem se jednalo 16 miliard, které nebyly proplaceny v roce 2012, a z toho, to z toho důvodu, že nebyly dostatečné prostředky. 12 potom eh, v ERDF a v rámci Fondu soudržnosti. My jsme byli schopni eh, v prvních měsících tohoto roku něco z toho splatit, ale stále ještě ten schodek plateb zůstává poměrně vysoký. Možná ještě jedna věc. Vy jste o tom hovořila, ehm, paní předsedkyně, jde o uzavření programu z roku 2006. Ve skutečnosti jsme už vyčerpali ehm, rozpočtovou linku u projektu v rámci Fondu soudržnosti a také ERDF. A pokud tedy nedostaneme dodatečné prostředky, nebudeme schopni ehm, tyto programy proplatit. Potřebujeme ještě 1,71 miliard. Já vám tedy velice děkuji za slovo. Pokud potřebujete nějaké další údaje, ráda vám je poskytnu, ale myslím, že to z mé strany zatím stačí. Děkuji. Takže pochopila jsem to tak, An, že pokud se potřebujete nějak dramaticky vyjádřit, je tady velký problém a my jako parlament můžeme tady pomoci. Pokud se už někdo další eh, z komise nehlásí, předám slovo eh, Georgevi. jestli se chce vyjádřit on. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat paní Jensenové za užitečné informace, které našemu výboru sdělila a děkuji také všem kolegům za výměnu informací, která proběhla. Děkuji. Děkuji budeme muset eh, rozhodnout. A pokud se již nehlásíte vy, nebo samozřejmě pokud máte zájem o slovo, máte možnost. Ano, já jsem pouze chtěla říct, že jsem vděčná za poznámky, které zazněly a chtěla jsem zmínit, že to, co kolegové zmiňovali, je velice důležité. Musíte zjistit, eh, jak velký ten problém ve skutečnosti je, protože je pravda, že tady je um, manevrovací prostor. My jsme to slyšeli i z jiných eh, oblastí. A poprvé, když jsem se o tom problému dozvěděla, bylo to od lidí z vědy a výzkumu. Ptali se mě, proč nedostáváme peníze na naše projekty. Ptají se na to stále znova. To je tedy jeden ze způsobů, jak komise může dostat eh, další informace. Ovšem, frustrace výboru pro rozpočet spočívá v tom, že bychom neměli pouze sedět, sedět a jednat. Je to technická záležitost a když potřebujeme finanční prostředky, musí být prostě vyplaceny a tak to je. My vydáváme velký politický kapitál v oblastech, kde bychom jej neměli vydávat. Měli bychom použít naše úsilí a také vaše úsilí k tomu, abychom vytvořili nové politiky a projednali je. Ta frustrace u nás je tedy obrovská a já myslím, že je důležité ještě lépe zjistit, jak velký ten problém je přenášet informace o situacích, ke kterým došlo. Rada totiž prostě nechce proplácet platby. Děkuji. Máme zde uh, jedno rozhodnutí. Musíme stanovit uh, lhůtu pro předkládání návrhu. Já navrhu 25. dubna ve 12 hodin. Jorgos Tavrekakis bude očekávat vaše návrhy změn tak aby se do dokumentu zdali zapracovat ještě další myšlenky a nápady. A tak, abychom mohli rozšířit eh, původní verzi, která všem sama o sobě musí být poměrně stručná. Tím pádem zavíráme tento bod na pořadu jednání a můžeme přejít dále bod 9. Je tady pán Jean-Jacques Bisep? Pokud ano, tak máte slovo. A zabýváme se návrhem stanoviska k prosazování Evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí Evropskou udržitelnou mobilitu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, je mi potěšením dnes představit tento návrh stanoviska, který se týká sdělení komise pro evropskou, evropskou strategii v oblasti dopravních technologií. Obecně řečeno, když jsem vypracovával uh, toto stanovisko, zaměřil jsem se zvláště na to, že evropské strategie v oblasti vědy a výzkumu a inovací mají sloužit eh, k zajištění územní soudržnosti a zároveň zajistit, že celé území Evropské unie z toho bude mít přínos. Konkrétně potom eh, přes, příhraniční regiony. Přeshraniční regiony. Trval jsem na požadavku udržitelnosti a na tom, že veškeré, veškeré úsilí v oblasti výzkumu a inovací toto musí zohlednit. Také jsem trval na specializaci, na inteligentní specializaci, pomocí které budeme měřit udržitelnost eh, dopravních technologií a také potřeby v oblasti inovací a výzkumu. Je pravda, že te- nějaká technologie sama o sobě nikdy není udržitelná. Vždy je součástí nějakého kontextu, závisí na tom, jak je používána a právě tak my musíme udržitelnost hodnotit. Nebudu se věnovat příliš podrobnostem, chtěl jsem pouze poznamenat, že jsem ve stanovisku trval na tom, že musíme přemýšlet v kontextu integrovaných modelů, propojení v jednot, mezi jednotlivými regiony, protože to je střed nebo samý um, to nejdůležitější v rámci našeho úsilí. To bude mít přidanou hodnotu, pokud jde o evropskou strategii. Kromě toho jsem se vyjádřil k otázce udržitelnosti dopravy zmiňuji, že veškeré strategie pro výzkum a inovace v oblasti dopravy musí být plně v souladu s cíly Unie, které jsme si stanovili v oblasti snižování eh, emisí skleníkových plynů. Soustředil jsem se mimo jiné na koncept inteligentní specializace, což je podle mého názoru jeden klíčový koncept, který bychom v této oblasti měli rozvíjet. Za tímto účelem jsem se snažil vysvětlit, proč nějak horské, eh, málo zalidněné regiony nebo ostrovní regiony, které mají zvláštní eh, charakteristiky, musí mít také svůj vlastní přístup. Například v nějakém horském regionu je lanovka někdy udržitelnější než vytvoření železnice. Udržitelnost je vždycky relativní a inovace se někdy musí soustředit právě na tento fakt a na to, jak eh, lidé postupují, jak se chovají, jak technologii využívají, spíše než na technologii samotnou. To znamená, že musíme náš přístup v této věci specializovat. Jistě víte, že strukturální fondy jsou nezbytné pro rozvoj této inteligentní specializace, která bude aplikována na udržitelnou mobilitu. To je věc, na které já tady trvám. Zároveň připomínám, jak, že bychom měli zjednodušit administrativní postupy a také zmiňuji uh, systém Trimis. Říkám, že tento systém by měl zajistit volný přístup uh, a bezplatný přístup k informacím, které se týkají eh, inovací v dopravě a výzkumu. Tyto informace jsou zatím ještě nedostatečně přístupné k osobám, které působí a rozhodují na regionální úrovni. Zároveň, paní předsedkyně, chci říci, že doufám, že vám předkládám vyvážený a přijatelný text. Samozřejmě jsem otevřený, pokud máte nějaké poznámky nebo návrhy na změny. Děkuji. Děkuji. Jašif Matula za EPP. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, sigur, atingerea spațiului european unic al trans... Děkuji. Bílá kniha se vztahuje k evropské oblasti dopravy. A to je velice ambiciózní cíl, aby došlo k intermodální dopravě, která bude udržitelná a to je opravdu velice eh, velký ideál, jsme ještě daleko jeho, doplň, jeho splnění. Musíme se ale zaměřit na budoucnost evropské dopravy, protože v budoucnosti si přejeme, aby lidé a zboží se pohybovali eh, volněji, chceme snižovat náklady na dopravu, eh, chceme snižovat energetické náklady, eh, přejeme si interoperabilitu a udržitelnost. Naše cíle jsou tedy velice ambiciozní. 96 evropské dopravy v tuto chvíli se zakládá na používání fosilních paliv a jejich derivátů. Potřebujeme, aby dopravní eh, technologie v Evropské unii měly svou strategii eh, zaměřenou na udržitelný rozvoj dopravní infrastruktury a dopravních projektů. Zejména potřebujeme doplnit ty chybějící články, protože jsou určité oblasti, například u hranic nebo kde je eh, málo obyvatel, a kde je zapotřebí také poskytovat dopravu tak, abychom zvyšovali mobilitu, abychom snižovali eh, vznik dopravních zácp a eh, abychom také spolupracovali s jednotlivými aktéry. Eh, samozřejmě, že je zapotřebí využít eh, současného potenciálu a k tomu je zapotřebí si uvědomit, že při výzkumu z roku 2000, eh, že při invest, o výzkumu o investicích a rozvoji z roku 2008, který se vztahoval k, mm, k 18 miliardám eur na tuto oblast. Můžeme říci, že e, právě e, doprava je největší e, oblastí výzkumu a že je zapotřebí toto mít na paměti. Měli bychom mít na paměti to, co zde již existuje v regionech, co existuje na různých hraničních, hraničních oblastech a dochází také k fragmentaci v některých místech a proto Evropská unie by se měla zaměřit na to, co má dále podporovat. A my bychom měli podporovat takovéto projekty, nové myšlenky. Nové myšlenky by měly se ozývat i nadále. Myslíme například na alternativní eh, dopravu eh, zboží, například eh, po Dunajské trati a podobně. Takže investice do přepravy eh, zboží eh, se může odehrávat například na, na železnici, ale je zapotřebí hovořit s místními partnery, regionálními partnery a vytvořit dlouhodobé partnerství eh, v dopravní infrastruktuře. Vzpomeňme si na různé programy, například na vytvoření sítě roku 2020. Co se týče městských a meziměstských oblastí, vznikají stále závažnější eh, problémy. Víme, že rychlost eh, přepravy je nízká v automobilu. Eh, automobily stojí v zácpě. A vznikla myšlenka sdílené dopravy, používání elektromobilů, kol a Prostě také je eh, dobré myslet na pěší zóny, kde by mohli lidé chodit pěšky, a nebo eh, vytvoření velostezek. Je tu celá řada možností. Lze ještě učinit mnohé v oblasti eh, šíření informací. Mnohé lze taky vykonat pro identifikování různých potřeb. Například eh, to jsou dny otevřených dveří, eh, plány o udržitelné mobilitě, pomoc eh, občanské společnosti, to všechno jsou aspekty, kterých je třeba využívat a my bychom se měli zaměřit na to, abychom se řídili dobrými příklady a osvědčenou praxí z jiných zemí. Na závěr bych chtěl říci, že výzkum a inovace v této oblasti by se měly nadále rozvíjet a zaměřovat na dopravní prostředky, infrastrukturu a intermodalitu, zejména v, městský, v městské a meziměstské dopravě. Chci poblahopřát panu si za spolupráci. Velice vám děkuji a nyní Jols Nielsen za socialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že navrhovatel se zhostil velice dobře svého úkolu. Je důležité, aby se nevytvářela pouze opatření k budování infrastruktury v Evropě. Musíme rozvíjet eh, techniku, protože budeme potřebovat života schopnou, udržitelnou eh, infrastrukturu, která splní ten cíl jednotného dopravního prostorů v Evropě a je třeba eh, se zaměřit na určité regiony. Žádné by neměly být vyloučeny. Infrastruktura je klíčem eh, k hospodářskému růstu a má velký potenciál vytváření zaměstnanosti v Evropě. Včera jsme se dozvěděli jednom příkladu ze Švédska, tak si dovedeme představit, eh, že je že by to nebylo ani možné bez příslušné dopravní infrastruktury a měli bychom také zajistit, aby eh, se eh, v regionech eh, vyvíjela dopravní řešení. Politika soudržnosti zde hraje důležitou roli. A to musíme zdůraznit i v našem stanovisku. Já jsem řekl, tento návrh je velice dobrý a e, předložím k němu některé pozměňovací návrhy. Děkuji vám. E, hovořili všichni stínoví e, zpravodajové a Oldřich Vlasák za EKR. Děkuji. Nemám příliš velké připomínky, chtěl bych pouze zdůraznit že zejména nové členské státy eh, potřebují zlepšovat eh, nejenom eh, technickou stránku, tedy infrastrukturu, vozidla, jak již o tom hovořili kolegové. Děkuji, to je vše a blahopřeji zpravodaji. Děkuji a obracím se na komisi. Pan Romec, chtěl byste něco říci? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Eh, pane navrhovateli, za návrh stanoviska. Inovace a technologie mají klíčový eh, význam pro evropskou dopravní politiku a dopravu jako takovou. Netýká se to pouze rozvoje a výzkumu, eh, ale regionální politika je velice důležitá pro rozmístování těchto řešení. Je to tedy měsíc diskuzí a Eh, Evropa má značný eh, rozpočet eh, pro výzkum a horizont Evropa 2020. Inovativní dopravní řešení mohou pomoci řešit rozdíly mezi regiony a posílit soudržnost. Zaměření na technologii ukazuje, že je to důležité odvětví, které zajišťuje zaměstnanost a je ve prospěch celoevropské ekonomiky. Je důležité, abychom zachovali širokou perspektivu. Musíme se zaměřit na vozidla, ale na větší účinnost, na čistotu využití vozidel, výkonnost dopravního systému, integraci vozidel a e, e, e, to vše je třeba stimulovat a to povede k stále větší integraci mezi různými oblastmi inovace. Jedním takovým příkladem eh, je eh, partnerství eh, pro inteligentní města, týká se to dopravy IKT a energetiky, to jsou oddělené části tohoto výzkumného programu omezím se na tento příspěvek a my rozhodně podpoříme eh, stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji, děkuji, nevidím, že by se ještě někdo hlásil slovo. Pane Bisepe, chcete ještě něco tedy dodat závěrem? Ano, já bych pouze poděkoval všem těm, kteří se vyjádřili a děkuji také komisi. Děkuji vám za to, že jste se vyjádřili k rozpočtovým aspektům, které jsou také důležité pro rozvoj inteligentní dopravy a konkrétně v souvislosti s účinnou evropskou sítí. Budu samozřejmě netrpělivě očekávat eh, vaše pozměňovací návrhy, které mi můžete zaslat a samozřejmě budeme je eh, studovat společně. Eh, merci beaucoup. So we have to make... Děkuji. Takže musíme stanovit lhůtu pro zasílání pozměňovacích návrhů. Já navrhuji zase 25. dubna ve 12 hodin. Takže 25. dubna v poledne vyprší lhuta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů. Tímto končíme tento bod na pořadu jednání a přistoupíme k hlasování. Budeme postupovat jako obvykle, ověříme si fungování hlasovacích zařízení. Musíme počkat. Jsme poněkud popředu, takže musíme počkat pět minut. Koordinátoři se rozhodnou, eh, jaký máte pocit, eh, pokud je o většinu a tak dále, ale možná, že někdo ještě dorazí. Pět minut. Yeah, so I, I understand we, we, may, we have a technical Uděláme si technickou přestávku 4 minuty a poté budeme hlasovat. Tak, abychom začali přesně v 10.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 Eh, eh, Milí kolegové, vypadá to, že už je 10 hodin, takže já bych poprosila o klid. V sále, prosím, usaďte se. Můžeme si ověřit fungování hlasovacích zařízení. Prosím, vložte karty. A já zahájím zkušební hlasování. Okay, yeah, but, but if I go here, I just look here Could all the colleagues check? Mohli by to prosím všichni ověřit? Ne všichni hlasovali, pokud neověříte mm, funkčnost vaší karty, nevíte, zda opravdu bude fungovat při hlasování. Vypadá to, že někteří, přestože vložili karty, nechtějí hlasovat. Stále se to pohybuje. Dobře, já končím uh, hlasování ne všichni testovali, ale dále už čekat nemůžeme, takže začneme hlasovat. Nejprve budeme přijímat uh, návrh uh, zprávy, kterou připravil Jens Geier. Zpráva se týká regionální strategie pro průmyslové oblasti. Máme zde kompromis jedna kdo je pro, proti. Je opravdu velice těžké vidět, hlásí se vás pouze málo, chápu to tak, že je to přijato, ale prosím, do budoucna snažte se hlásit jasně. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní přejdeme k pozměňovacímu návrhu 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 21. Kdo je pro? Toto musíme ověřit. Návrh 21. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já jsem ukončila hlasování, omlouvám se, je to zamítnuto 16 k 18. Nepotřebujeme už nikoho dalšího proti, máme jich dost. Viktore? Budeme pokračovat. Návrh 1 od Envy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní přejdeme ke kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 7 od Envy, kde máme uh, dílčí hlasování. Budeme hlasovat o první části. Kdo je pro? První část. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní návrh 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 9. Pro. To ověříme. Ověřujeme návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 24 proti. Nyní návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 6. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38, eh, 39, pardon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 7 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47 pro? Proti? Toto si ověříme. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Návrh 47. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. 19 pro, 23 proti. Nyní hlasujeme o návrh 48, kdo je pro, proti. Myslím, že je to přijato, ale také si to ověříme. Návrh 48. Končím hlasování. Přijato 23 pro, 18 proti. Nyní návrh 6. Kdo je pro? Návrh 6. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 49. To jde možná nad rámec eh, kompetence regi. 49 proti, eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 5. Pro, Toto si ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 16 pro, 26 proti. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 54. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 55. Pro, proti, zdrželi se přijato. 59. Pro, proti. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si to. Návrh 59. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 pro 19 Proti. Přijato. Je to přijato. Zmýlila jsem se, řekla jsem zamítnuto, ale je to přijato. Někdo z vás hlasoval odlišně, každopádně je to přijato 23 pro 19 proti, nyní 60. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se přijato, 1. Návrh 1. Pro, proti, toto si ověříme. Návrh jedna. Končím hlasování. A je to přijato. 26 pro, 14 proti. Návrh 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 3. Pro, proti, zdrželi se přijato. 4. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 7 pro, proti, ověříme si návrh 7. Končím hlasování a je to přijato. 22 pro, 19 proti. Nyní návrh 8, kdo je pro, proti, to si také ověříme, je to těsné, takže pozměňovací návrh 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování a návrh je přijat. 28 pro, 14 proti. 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 10, pro, proti, zamítnuto. Myslím, že desítku si ověříme. Končím hlasování. Přijato. 27 pro, 15 proti. Pozměvací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Konečné hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 31 pro, 1 proti, přijato. Blahopřeji panu Gajerovi. Nyní přejdeme dále. Zpráva Šona Kellyho. Můžeme hlasovat? O stanovisku Šona Kellyho kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Změvací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Myslím, že to bychom si měli ověřit. Eh, návrh 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, 25 proti. Návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Dílčí hlasování. Kdo je pro? První část. Ověříme si první část. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 24 proti. Část 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, ověříme si návrh 33. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 18 pro, 25 proti, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, konečné hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování, 42 pro, 1 proti, blahopřeji. A nyní budeme hlasovat o stanovisku Rika Maner biohospodářství pro Evropu. So we start the compromise one, who's... Kompromisní návrh jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 budeme ještě hlasovat, proto Zkontrolujeme je elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je zamítnu 24 k 18. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu. 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 pro. Zkontrolujeme devítku, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 24 ku 17. 10 kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 17 pro, proti. 17 ještě jednou pro. Zkontrolujeme eh, elektronicky 17. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. 23 19, 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 je stažena, kompromisní návrh 23, kdo je pro? Návrh 23, kdo je pro? E, kontroluji hlasování elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Je zamítnut 16 ku 27. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 32, tam je oddělené hlasování. První část, kdo je pro první část? Kontrolujeme první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu 26 k 18. Druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se, kontrolujeme. Druhou část, zahajuji hlasování, končím hlasování a je přijata 30 ku 13. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 ku 1 přijato. Blahopřeji. Poslední hlasování je zpráva Oldřicha Vlasáka. Politické plánování. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 5, kdo je pro, proti, Kontrolujeme číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je přijat 26 k 18. Kompromisní návrh 1. Kdo proti? Zdrželi se přijat. 9. Kdo je pro? Zkontrolujeme devítku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 29 k 14. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 17 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je někdo proti? Ne, můžeme tedy hlasovat o takto pozdním pozměňovacím návrhu. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Ještě jednou tedy první část pro, proti, zdrželi se, přijat. A druhá část pro, proti, kontrolujeme druhou část. Je staženo? Takže bez ústního pozměňovacího návrhu. Já se i slepě říká, řídím. Vy mi říkáte, že tu je eh, oddělené hlasování a nikdo mi neřekne, že to tak není. Takže jsme hlasovali dvakrát. Ano, takže to bylo odhlasováno pozitivně. Dobře. Konečné hlasování. Pro. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 42 pro, dva se zdrželi. Děkuji vám. Tímto jsme dokončili hlasování a přejdeme k dalšímu bodu. Je tady Mojca Kleva? Ano. Mojca Kleva. Výměna názorů s hostujícími řečníky. Chcete, abych eh, představila řečníky já? Já to pochopila tak, že si nejdříve musíme vyslechnout hosty a budou následovat dvě, tři otázky na hosty a oni následně uh, budou odpovídat. Předsedkyně. Kolegové, to, že jsme skončili hlasování, neznamená, že musíme mít hluk v zasedacím sále. Pokračujeme v práci. Zpráva paní Mojca Kleva eh, následuje výměna názorů s hostujícími řečníky. Prosím o klid. A chtěla bych vám představit eh, hosty. Pan Julien Dijol, koordinátor politiky z Federace eh, Cekodhas Housing Europe, pan Markus Trilling, koordinátor kampaně pro finanční prostředky EU a organizace CE Bank Quatch Network a Friends of the Earth Europe. Na dalšího zástupce si Bank Watch Network. Společně tedy teď máme hodinu na výměnu názorů, ale čím stručně budete hovořit, tím více času zbyde na diskuzi. Pan Dižol má slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za pozvání k této diskuzi. Já vám předložím několik různých projektů, které jsou financovány in, programem inteligentní energetiky a, a taky programu Orbak 2. Orbak 2. Naše doporučení se velice blíží vašim návrhům, které jste přinesli při různých příležitostech, zejména u zprávy z vlastní iniciativy, o které se dnes hovoří. Na úvod bych rád se stručně zmínil think I do want to have Michael. Thank you, thank you. I'll try it. Děkuji vám, paní předsedkyně, a budu se opravdu snažit být stručný. Ale prosím, já jsem se jen eh, snažila dosáhnout klidu v sále. Máte opět slovo? Děkuji. Takže ten první obrázek je jakýmsi úvodem, abychom věděli, z čeho vycházíme. Jedná se o úvod který ukazuje smutnou eh, realitu v této chvíli, jak vypadá naše energetická účinnost a energetická politika na různých úrovních. Já jsem zde to ilustroval na třech prvcích, eh, které ukazují tu depresivní realitu. Za prvé, co se týče energetické účinnosti, vidíme, jak vypadá. Ještě stále se nám nedaří se zbližovat s těmi cíly, které byly stanoveny o 20% úspoře energie. Za druhé je tu velice nedávná zpráva Mezinárodní energetické agentury z minulého týdne, která ukazuje, že nedochází k pokroku, v pokroku k čisté energetice od roku 1990. To znamená, že Eh, uhlíkový obsah eh, energie se nesnižuje od roku 1990, eh, zejména proto, že se hodně využívá uhlí v nových ekonomikách v Číně, v Indii a podobně, ale také i proto, že Evropa by měla také ještě učinit větší pokrok v této oblasti. A dalším prvkem je evropské, evropský systém obchodování se skleníkovými emisemi. Mm, tento systém se ocitl v obtížné situaci. Cena uhlíku je velice nízká, což e, způsobuje opravdu velice nízké zisky při prodávání e, těchto povolenek, e, níže než se, opak, níže než se očekávalo. A po tomto úvodu bych se rád zaměřil na to, co by Evropská unie měla udělat. Samozřejmě, že z dlouhodobého pohledu tu máme rámec na rok 2030 pro klima a energetické politiky. Ale z krátkodobého či střednědobého hlediska se musíme zaměřit na politiku soudržnosti a nyní se podíváme rovnou na určitá doporučení, které se zaměřují na jednotlivé politiky. Za prvé, když se podíváme na finanční konzistentnost našich politik, což si myslím, že je jedním z hlavních témat eh, zprávy z vlastní iniciativy, je zapotřebí hledat synergii mezi jednotlivými politikami evropskými. Na jedné straně to je politika soudržnosti, na druhé také nedávná směrnice o energetické účinnosti. A to, co bylo stanoveno v mnoha různých projektech, jsou věci, které eh, v dohodách o partnerství na úrovni jednotlivých členských eh, států by měly působit energii v jednotlivých článcích, v relevantních článcích, které eh, jsou například té směrnice o energetické účinnosti, to je článek 4, to je cesta k energetice, článek 7, a nebo taky článek 20, který se zabývá finančními aspekty. Jak Vidíte, uvádím zde texty těchto článků. Ehm, členské státy Evropské unie by měly mobilizovat investice do renovace národních zásob eh, eh, obytných budov a, mm, obchodních budov. Eh, členské státy by měly zjednodušovat vytváření finančních nástrojů pro zlepšování energetické účinnosti. Na toto by se měly zaměřovat e, investice. A politika soudržnosti by měla být jedním z nástrojů, který by měl být aktivován. Například některé z projektů, které jsou zmiňovány, vyžadují vytvoření e, e, fondu pro energetickou účinnost na patřičné úrovni. Ale částečně by to mělo vyplývat z povinností eh, poskytovatelů energií a měli bychom žádat tedy poskytovatel, aby vkládali prostředky do fondu. A takovýto fond by mohl být současně i kombinován s prostředky z ERDF. To vyžaduje diskuzi s řídícími orgány fondu a také administrativy, která se zabývá energetikou. Některé z projektů vyžadují nebo mm, by chtěli eh, určité eh, harmonizované kroky, společné koordinované jednání, neboli jak co možná nejlépe implementovat jednotlivé politiky a jak eh, co možná nejlépe vytvářet synergie mezi energetickou účinností a politikou soudržnosti. Druhým faktorem konzistentnosti politiky a financování je eh, tematická koncentrace. Já vím, že to je velice citlivé téma. Eh, diskutuje se nyní o, o těchto věcech na trialogu. A jsou tu určité projekty, které určitě jdou eh, tím směrem, že podporují tematickou koncentraci. Za prvé je to důležité, protože tím budeme podněcovat eh, orgány k tomu, aby vytvářely eh, tento zmíněný fond energetické účinnosti, aby byly připravené zdroje. Za druhé je to důležité, protože mm, by to byla ideální kombinace mezi nástroji místního rozvoje, CLD a ITI e, a tematická koncentrace by poskytla nezbytné prostředky pro to, aby e, se energetika rozvíjela v městech nebo v místech e, směrem k nízkým emisím. Tímto by měla podporovat veřejné orgány, podněcovat veřejně orgány k tomu, aby se zaměřovaly na, na společné investice do oblastí s nízkými uhlíkovými emisemi. Říkáme tomu společný prospěch. A takový e, to příklad najdeme například v severním Irsku. E, odhadovaný náklad na e, snížení rizik z kategorie 1, která jsou na přijatelná úrovni, přináší určité náklady. A také v této souvislosti ale je zapotřebí vyčíslit odhadované úspory zdravotního systému. Takže když investujete zhruba 600 milionů eur do snížení eh, této energetické zátěže, tak ušetříte eh, zhruba 470 eh, milionů v národním zdravotním systému. Tímto způsobem se šetří eh, na jedné straně ty, eh, díky investicím, které vznikly ve eh, veřejném sektoru, takže dochází k určitým společným, společné prospěšnosti. Je, tímto tedy chceme ukázat, že Eh, poskytnout finanční prostředky do energetické eh, účinnosti je velice užitečné a prospěšné. Když porovnáte využití veřejných prostředků na jedné straně pro renovaci eh, a izolaci budov s jiným druhem investic, například rekonstrukce silnic, uvidíte, že dochází k pozitivnímu výsledku do u investicí do energetického šetření, energetických úspor. Mám samozřejmě k dispozici na základě mm, těch, mm, těch údajů, které jsme zjistili ze studií, tak, eh, tak ty vám eh, mohu poskytnout, nicméně ty výsledky ze studií se ještě rozšíří v budoucnosti, zatím jsou omezené. Podívejme se, jaké jsou nezbytné faktory pro úspěšné provádění. Je to tedy eh, Nedřív jsme se zabývali úspěšnou konsistentností a nyní tedy implementací samotným prováděním. Je zapotřebí vytvořit dobré operační programy s relevantními eh, prioritními osami. Jedním z projektů, kterým jsme se zabývali a je velice zajímavý a také náročný, je to, že mainstreamování energetické účinnosti není nutně to nejdůležitější. Zdá se, že je lepší vytvořit si nějaké prioritní osy nebo operační programy nebo ITI, které se budou zaměřovat na investice do nízkouhlíkových eh, oblastí eh, projektů, abychom dosáhli určité kritické eh, masy projektů a investičního objemu. Takže to jsou například programy operační zaměřené na městský rozvoj. Samozřejmě že zapotřebí postupovat integrovaně, také doporučuje eh, komise, my o to usilujeme. Ale pokud chcete dosáhnout opravdu vysokých ambicí v energetické účinnosti, je zapotřebí si v operačním programu vytvořit prioritní osy s tímto zaměřením. Investice do eh, nízkouhlíkových technologií a oblastí může být užitečná eh, také s ohledem na sociální a lidský kapitál a Eh, to jsou aktivity, které eh, jsou spíše typu ISF. Všechny rozvojové strategie jsou velice důležité a, a zajímavé, protože eh, to, mm, to znamená spolupráce ještě s dalšími aspekty. A jde o to, aby se vytvořily takové místní klastry, například v sociálním bydlení, Eh, zajímavostí eh, s ohledem na politiku je to, že to vytváření klastrů vypadá tak, že často dochází k dojmu, že cestou vpřed je narůstat nebo navyšovat konkurenci v cenách a že to bude deregulovat eh, stavební strategii a bude to zároveň pomáhat k přechodu k nízkouhlíkové technologii. Ale ten projekt, kterým jsme se zabývali my, nám ukázal, že je velice zajímavé nacházet nové formy spolupráce mezi malými a středními podniky, spíše než je vést do konkurence. E, konkrétně se jednalo o projekt Shelter, útočiště. E, dialog mezi jednotlivými e, partnery, architekty a podniky, které provádějí pak ty renovace a další, tedy aktéři, kteří na tomto spolupracovali, nám ukázal velice zajímavou cestu vpřed a umožnilo nám to celkově eh, dosáhnout úspor při hm, pracích. A to je zajímavé, protože by se to snadno dalo transformovat do eh, rozvoje místního nebo eh, do politiky soudržnosti. Tyto malé klastry lze tedy převést na Eh, úroveň eh, podpůrné místní struktury a dále. A ještě třetí důvod, proč je toto eh, zajímavé pro politiku soudržnosti, že sdílíme tedy diagnostiku energetických potřeb a pomáhá nám to také plánovat rozvoj energetiky. Chtěl jsem vám ukázat několik různých doporučení vzcházejících z nových projektů, které se zaměřovaly na Eh, jak tedy energetickou účinnost, tak na rozvoj eh, urbaních nebo městských oblastí. A eh, také na tom ukázat, že je zásadní dosáhnout spolupráce mezi těmi politikami EU. Já vám také velice děkuji. Pan Markus Streling má slovo. Dobré ráno, velice vám děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za pozvání k dnešní účasti protože vytváříme eh, takovýto PPT. Dovolte, abych eh, nás představil. Jsme eh, z organizace CEE e Bench Watch Network. Působíme v střední a východní Evropě a zabýváme se prostředky finančních institucí, čerpání prostředků z regionálního fondu a krátce vás seznámím s určitými e, čísly, které e, dokládají e, úspory, energetickou účinnost, vynaložené prostředky, přidělené prostředky a můj kolega bude hovořit o specifických případech v některých vybraných zemích a vyvodí z toho závěry energetická eh, náročnost eh, již není tak dramatická obrovskou výzvou. Eh, pozorujeme to alespoň v některých eh, zemích. Energetická intenzita je eh, dvojnásobná oproti 27 zemím. Některé země, například Bulharsko, tam je situace dokonce horší, tam se to ale příliš nezlepšilo v uplynulých letech a energetická intenzita je vlastně složeným ukazatelem a pokrývá různé aspekty ekonomiky, mimo jiné se e, dotýká také e, bytové výstavby. kolik ještě možné z krátkodobého hlediska ušetřit. E, krátkodobě to je do roku 2020. Existují různé scénáře. Já zde předkládám tak e, e, z e, v ne, scénáře vysoké politiky. Týká se efektivnosti nákladů z ekonomického hlediska. Máme tu potenciál úspor v domácnostech, zejména v 25 členských státech. Tady máme asi 25 ve střední a východní Evropě a je třeba do roku 2020 volit nákladově účinná opatření. Týká se to topení, to je tedy největší potenciál, eh, dále elektrické přístroje obecně 80 je možné tedy dosáhnout do roku 2020 nakladová účinnost. Podíváme se na země, kde působíme, vidíme zde Lotyšsko. Zdá se, že tady je větší potenciál ve srovnání se Slovenskem, ale to je z pravidla 15 až 20 To lze ušetřit tedy eh, v eh, domácnostech eh, do eh, roku 2020. Díváme se tedy na prostředky. Tady je období 2007-2013 bylo přiděleno asi 5,5 miliard eur. A vidíme, Eh, využití, eh, nebo co je nasmlouváno, tež lutě zobrazeno, je to asi polovina. K tomu se ještě dostaneme. Když se podíváme na eh, srovnání EU 15 a EU 12, kolik bylo přiděleno, je tu tedy méně prostředků do energetické účinnosti v budoucnu by prostředky mohly mít větší dopady na ekonomiku. Jak to vypadá v některých zemích? Česká republika se blíží jedné miliardě na energetickou účinnost. Jednu připomínku k tomu. Energetická účinnost eh, v eh, sektoru eh, bydlení byla již vyčerpána v roce 2011 a to tež se týkalo i Lotyšska po relativně krátkém období prostředky na energetickou účinnost eh, v eh, bydlení byly vyčerpány a tak to vedlo eh, k kvalifikaci a eh, dvojnásobení původné, původní částky pro energetickou činnost bydlení a dále eh, v absorpce. To je eh, důležité téma pro některé země a komise to vyjádřila ve strategickém přeskumu polovině období. Týká se to správní kapacity a jde to e, ruku v ruce s e, nízkou mírou absorpce. Jak vidíme, týká se to Bulharska a Slovenska. Situace vypadá lépe v Estonsku a Lotyšsku. Jak jsme již e, řekli, že byl tento fond pro energetickou účinnost záhy vyčerpán, takže byl zdvojnásoben. A Tady vidíme míru absorpce v odvětví energetické účinnosti, která je poměrně slabá. Některé země jsou dokonce pod průměrem 27 eh, členských států EU a to tež vám vysvětlí kterým ve vztahu k roku 2013, ale to předám slovo kolegovi Gennadiovi, který vysvětlí příklady eh, z těch zemí, kde působíme. Dobrý den, já pracuji eh, pro eh, tuto organizaci v Bulharsku eh, jako organizátor eh, kampaně čerpání prostředků EU a v tematické skupině pro nový program pro regionální rozvoj 2014 2020. Krátké odhe ohlédnutí. Chtěl bych říci, že v roce 2009 došlo ke změně nařízení 1080 kde bylo stanoveno, že země by měly eh, eh, využít prostředky pro eh, energetickou účinnost v bydlení. V roce 2009 změna vedla navýšení na 40 a do určité míry to bude tedy kolik zemí eh, využilo této změny nařízení. To je také eh, velice důležité pro naše závěry, proto eh, upozorňuji na tuto změnu. A jak už jsem řekl, působím v Bulharsku. Situace v Bulharsku ohledně energetické účinnosti v oblasti bydlení je následující. Eh, režimy, systémy na podporu energetické účinnosti byly zahájeny eh, v létě eh, loňského roku. Takže rok a půl máme do ukončení programového období. My jsme nikdy nevyužili této změny jenom 32 milionů eur bylo přiděleno pro energetickou účinnost v oblasti bydlení a dalších 8 milionů eur eh, pro výstavbu sociálního bydlení. To zahrnuje samozřejmě opatření energetické účinnosti. Situace v Bulharsku je velice eh, složitá, když eh, jde o realizaci projektu 100% majitelů je vlast, představuje značnou fragmentaci. Jsou to byty, eh, kdy, eh, komplexy bytů, kdy, které mají různé majitele. A to má také dopady na uskutečňování eh, projektu energetické účinnosti. Eh, dalším zádrhelem je eh, nutnost zajistit 50% podporu těchto opatření a eh, když si to lidé nemohou dovolit, tak je jediná možnost vzít si úvěr a rodiny, které se dostávají do finančních potíží eh, nemají nárok, nemají možnost si eh, vzít eh, úvěr nebo získat bankovní záruku. V našich závěrech uvádíme, že je třeba zajistit další nástroje, například možnost financování ze strany městských orgánů nebo nevládních organizací. Také jsme se obrátili na kolegy v ostatních zemích, kde e, naše síť působí. Například v České republice e, byla určitá specializace e, na národní ekologické systém financování poskytuje prostředky. To je systém, který čerpá prostředky z povolenek a ty výsledky byly eh, velice dobré. Eh, byly eh, tyto prostředky ale vyčerpány již v roce 2011 pro veřejné budovy, takže byly přiděleny doplňující prostředky, ale úplně opačný přístup byl zvolen v Estonsku obnova eh, eh, budov byla financování z fondů Evropského, eh, Evropské unie a přes 500 projektů bylo takto financováno v Estonsku a bytová, také bytová družstva se zde angažovala byly eh, eh, první audity ukazují slibné výsledky, asi 45 úspor energií, ale eh, kolegové k tomu mají určité výhrady, protože indikátory, ukazatelé by měly být stanoveny tak, aby lépe ukazovaly skutečnou úsporu. Maďarsko využívá prostředky na podporu energetické účinnosti v bydlení ale eh, eh, jsou tu důsledky finanční krize. Tato země si nemůže eh, dovolit kofinancování a opatření, která byla plánována, byla před dvěma lety odložena. V Lotyšsku, jak to již vyplynulo z Barkusovy prezentace, to je tedy takov taková dobrá vlaštovka nebo eh, ranní ptáč. Lotyšsko eh, velice začalo podporovat eh, začátkem programového období opatření na energetickou účinnost a to se velice dobře rozběhlo, objevil se značný zájem a nutnost podporovat opatření v bydlení. Před několika lety byly fondy vyčerpány a bylo nutné je navýšit. Eh, tato země tedy využila této změny z 2% eh, eh, navýšení na 3% z Fondu pro rozvoj venkova Polsko. Nebylo financování z fondu EU. Celá částka byla tu tedy velká poptávka u veřejných budov a bylo by možné provádět lepší přidělování a e, poskytování větších e, prostředků pro e, opatření energetické účinnosti na Slovensku. Naši kolegové nás upozornili na stanovení ukazatelů. Jeden ukazatel se týkal spíše izolací na místo Eh, úspory energií. Slovensko eh, také netestovalo a eh, neimplantovalo finanční nástroj Jessica. A to představovalo nevyužité příležitosti zlepšení energetické účinnosti v sociální a sociální bydlení. S kolegy jsme vypracovali některá doporučení a Evropský parlament zde hraje opravdu nesmírně závažnou roli. Dále rozhodnutí e, při trialogu. E, doufáme, že to bude nesmírně ambiciozní a že e, budou vyčleněné prostředky z Fondu pro rozvoj venkova z regionálního fondu, je nesmírně důležité stanovit co nejdříve ambiciozní cíle, protože eh, ta, eh, nám to ukazuje ta změna, na kterou jsme vás upozornili. Přeskoumali jsme ambiciozní cíle eh, v průběhu programového období a vidíme, že se to nevyvíjí tak snadno a země je méně přijímají, když eh, jsou méně ambiciozní eh, cíle, tak to funguje lépe a chtěli bychom se s tímto poselstvím vrátit do těchto zemí, protože je určité procento čerpání prostředků z fondu a některé země by mohly působit ještě ambiciozněji eh, při vynakládání prostředků na energetickou účinnost eh, budov. Co se týče úrovní projektu, podporu realizujeme opět velice ambiciozní projekty. E, e, týká se to e, nového vybavování, protože to částečná opatření nemohou vést ke splnění cílu a jak již zaznělo opravdu finanční nástroje, které se opírají o fondy, které nespravují banky, které Eh, kdy se nerozhoduje, koho podpořit, koho ne. Eh, je třeba eh, mít méně vyvinuté nástroje pro sociální bydlení, takže je možná ta spolupráce s nevládními organizacemi. využít těch stávajících nástrojů preference rodin, eh, rodin, které eh, jsou ohroženy chudobou, chudobou přístupu v Bulharsku v posledních měsících eh, byly navýšeny granty až na 75 na podporu energeticky účinných opatření u projektu a skutečně chudé Eh, rodiny získají 25 národních zdrojů, tedy 100% pokrytí. Je třeba, aby byl jasný vlastník projektu, kdy, aby byly realizovány projekty na úrovni zemí, eh, aby lidé si uvědomili, že se to týká jejich eh, vlastního bydlení, kde lidé žijí, aby byli také začleněni do e, e, vývoje těchto projektů, aby věděli, co se uskutečňuje a proč e, že to není eh, nějaké levnější nebo dražší opatření, že to slouží k eh, kritické účinnosti a také chceme, aby byly podporovány audity, aby eh, v příštím programovém období byly takovéto obce a dále je třeba mít řádné ukazatele, o tom jsme již hovořili, je třeba ukázat skutečné energetické úspory a E, e, tyto ukazatele e, lze použít jako podněty a opět na úrovni projektů. Tyto projekty by neměly vycházet jenom z minimálních úspor na úrovni země, kde je to vhodné, měli bychom jít ještě mnohem dále. Je nová eh, směrnice a pokud je to nutné, měli bychom jít opravdu ještě dále. A naše eh, poslední doporučení v neposlední řadě vyšší úroveň evropských grantů eh, pro komplexní projekty, které zahrnují ambiciozní eh, cíle obno, využití obnovitelných zdrojů a eh, u projektů, které jdou nad rámec minimálních požadavků. Děkuji. Děkuji a slovo má Konstance. Ne, my obvykle netleskáme. Pokud chcete dobře, to odráží tedy to nadšení. Uh, Děkuji. Já budu hovořit eh, za paní zpravodajku Marisu Kleva Kekuš, která se nemohla dnes bohužel dostavit, měla eh, jiné důležité závazky ve svém volebním okrsku a z toho důvodu mě požádala, abych já jejím jménem položila několik otázek a zmínila několik poznámek. Za prvé, paní Kekuš by zajímalo, v nadcházejících letech vypíchnout opatření na energetickou účinnost. Na tom jsme se dohodli také v oblasti politiky soudržnosti. Investice do energetické efektivnosti mohou v tomto případě zajistit a vytvářet nová pracovní místa, nastartovat růst, podpořit evropskou konkurenceschopnost a budou představovat dobrou možnost nebo příležitost pro boj proti klimatickým změnám. Nicméně řada studií dopadů ukazuje pozitivní eh, dopady investic do energetické efektivnosti, ale poslední zpráva Učitního dvora přísně kritizuje používání fondu soudržnosti na projekty energetické efektivnosti. V zásadě účetní údvůr došel k závěru, že vybrané projekty eh, u veřejných budov nebyly cenově efektivní. Jedno z doporučení dvora spočívalo v tom, že by se měla použít přísnější kritéria pro výběr projektů, které budou schvalovány nebo způsobilé pro financování v této oblasti energetické účinnosti na úrovni EU i členských států. Paní Kleva, Keku už by ráda slyšela vaše komentáře k této otázce a jak eh, reagujete na závěry zprávy účetního dvora. Co byste doporučil vy v souvislosti se změnou a kritérií na posuzování projektu v oblasti energetické účinnosti. Druhá věc, kterou paní Klevakek už chtěla zmínit, je jedno z hlavních doporučení nadcházející zprávy spočívá v tom, že by se také mělo lépe nebo více využívat eh, inovativních investičních nástrojů v této oblasti. Domnívá se, že Inovativní financování na úrovni EU eh, e i členských států by se dalo použít jako dobrý způsob pro řízení dalšího vývoje v oblasti energetické účinnosti. V této souvislosti by paní zpravodajka ráda slyšela, co si myslíte o využívání finančních nástrojů v této oblasti. A možná specificky by jí zajímalo, jak eh, hodnotíte některé členské státy, konkrétně Francii, které stanovily míru spolufinancování navázanou na eh, ušetřenou energii u vybraných projektů. A pokud dovolíte, ještě bych dodala dvě osobní poznámky sama za sebe. Domnívám se, že nemůžeme hovořit pouze o opatřeních eh, energetické účinnosti u sociálního bydlení. Podle mne musíme jít mnohem dále. Opatření pro energetickou činnost u bydlení, nejenom u eh, sociálního bydlení je důležité a například, když malé a střední podniky využívají nějaké technologie používající méně energie, to je také velice důležitá součást eh, budoucího, budoucí energetické účinnosti. Nemůžeme hovořit pouze o dotacích, ale také o využití nových finančních nástrojů. A druhá poznámka, Jak doufám víte, parlament vydal zprávu, která se týkala obchodování e, s povolenkami z CO2. Bylo to vráceno zpět do výboru a jak se rozhodlo na plenárním zasedání minulý týden, ceny e, povolenek se snížily. A mne by zajímalo, jak podle vašeho nástroje tuto situaci řešit? Není to pouze nástroj politiky soudržnosti, ale je to součást širší debaty a možná byste se také stručně mohl vyjádřit k této otázce. Děkuji vám. Děkuji. Vyslechneme si všechny řečníky, protože máme omezený eh, čas, takže slovo má další řečník. Ano, děkuji. Různí řečníci zmiňovali několik věcí. Jednak nařízení změna nařízení v roce 2009 a změny ehm, nebo dopady, které tato změna vyvolala. My jsme několikrát hovořili o změně způsobilosti a říkali jsme, že z finanční perspektivy toto není vhodný postup. Výsledek nebyl zase tak skvělý, a to z toho důvodu, že finanční prostředky z ERDF byly rozděleny, nicméně tento návrh vyžadoval změnu programování a přesunování peněz eh, na nebo do jiných oblastí. Z toho důvodu to 3% přidělení eh, je z teoretického hlediska zajímavé, ale z praktického hlediska to nemělo až zase tak velké dopady. My jsme to nevzali jako formální doporučení a v příštím období na rok 2020 půjdeme mnohem dále. V současné době Stále ještě vyjednáváme o investičních prioritách, což souvisí s tematickým cílem číslo 4. Energetická e, účinnost, níz, nebo snižování uhlíku, tak to nazýváme. Stále ještě nevíme, jaký podle ERDF bude přesný rozsah působnosti a způsobilost, nicméně podle mého názoru by se to mělo týkat všech eh, typů eh, budov, soukromého i veřejného bydlení i veřejných budov. Je to nově vznikající evropské nařízení a já bych tady chtěl připomenout, že již nějakou dobu hovoříme o minimální e, úrovni energetické účinnosti v rámci ERDF. Budeme o tom ještě hovořit později během dneška. A Stále se tedy snažíme um, uzavřít tuto otázku minima. Je to otázka, která zatím ještě nebyla vyřešena. Fond soudržnosti je zde také začleněn a bude možné využít uh, fond soudržnosti na financování energetické efektivnosti budov. Členské státy na to reagují různě. Některé členské státy totiž již vytvořily velice dobrý systém um, pro budovy a z toho důvodu nějak zvláště nepotřebují podporu z evropských fondů. Chtěl jsem pouze poznamenat, že několik otázek zůstalo ještě nedořešeno a ty by měly být uzavřeny. Například byla uspořádána konference, která se týkala problémů, které souvisí s investicemi do veřejného a soukromého bydlení. A s tím souvisí také eh, případná otázka státní podpory. Bude totiž docházet k eh, investicím veřejných prostředků do soukromých budov a to je tedy otázka, která zatím ještě nebyla vyjasněna. A poslední věc, která nesouvisí úplně přímo s bydlením, ale neměli bychom na to zapomínat, je to, že vidíme, že eh, dohoda starostů má velice širokou působnost. Dohodli se na smlouvě, v rámci které eh, slibují, že v příštích dvou až třech letech sníží emise CO2. Slibili, že, vypraví, že vypracují velice konkrétní plán s tímto cílem, že využijí také k tomuto cíli fond Elena. Jak se bude navazovat na přípravu tohoto plánu v rámci dohody starostů? Když například v jednom městě se vykoná velké úsilí, připraví plán zaměřený na úsporu v oblasti energií. Měl by to být také propojeno s politikou soudržnosti, protože pokud ne, tak celá ta činnost bude pouze symbolická a naprosto zbytečná. Já tedy navrhuji, abychom využili plánu na úsporu energií, který připravili eh, účastníci dohody. Eh, dohody starostů k tomuto cíli. Měli bychom to tedy ještě doplnit a v budoucnu je také používat. Děkuji. Děkuji, milí kolegové, máme tady problém. Protože když ponecháte pět minut na konci diskuze eh, hostům, máme vlastně pouze dvě minuty na řečníka Kerima Deli, Sean Kelly, Amorakaki, Richard Zeber, Viktor Koštinaro. To jsou řečníci a tímto uzavírám jejich seznam. Chci pouze říci, že pokud budete hovořit déle než dvě minuty, v tom případě nezbyde čas eh, hostům, aby mohli zareagovat. Máme totiž ještě další body na pořadu jednání, takže prosím o disciplínu jako první dvě minuty Karima Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také jednotlivým řečníkům. Já si myslím, že energetická, energetický přechod, tak jak dnes zaznělo, musí zajistit budoucnost. Nicméně náš energetický uh, model je nekompatibilní se stabilitou klimatu. To znamená, jak to dnes už zaznělo, že významnou hybnou pákou je to, že musíme snížit eh, spotřebu energie. Máme tam vlastně trojí e, problém, ekonomický, ekologický, sociální e, problém. A druhou věcí je to, že musíme používat energii eh, s menšími emisemi uhlíku. Víme totiž, že spalování, nebo víme, že zásoby e, ropy zemního plynu i uhlí se snižují, a to výrazně. Já bych chtěla říci, kolegové, že energie jsou, energie je nutná ve všech oblastech, v dopravě, i všude jinde, ovšem odvětví, kde se musíme my opravdu jako Evropa zapojit, a já to říkám, protože jsem autorkou eh, dokumentu o sociálním bydlení, budeme o tom hovořit dnes odpoledne. Je to tedy konkrétně odvětví eh, bydlení a budov. První dopad, jak to zaznělo během příkladů, nebo první věc, to jsou ty 4%, což je eh, významná hybná páka pro mnohé členské státy. Došlo tady ovšem ke spoždění. Proč? Protože nebyla poskytnuta podpora finanční mechanismy k tomu, aby členské státy mohly využít tento nový nástroj a aby mohly spustit eh, jednotlivé projekty. Vy jste zmiňovala o hlavní části nebo o hlavním problému. Sociální bydlení, čím to spočívá? Jde o to, že projekty eh, pro energetickou účinnost jsou často identifikovány jako, eh, nebo se tam identifikováno jako brzda je financování. Kde se dá zajistit to financování? Financování, které by opravdu umožnilo rozsáhlou, eh, rozsáhlé inovace. A já si myslím, že tady Evropa musí právě se zapojit. Musíme mít eh, skutečný fond, skutečné finanční prostředky, ERDF a také by členské státy měly možnost eh, z tohoto fondu čerpat, protože návratnost eh, bude výhodná pro všechny. To je jedna věc. My nebudeme moci takto jednat, pokud paralelně nebudeme mít k dispozici příslušné nástroje, například eh, nová pracovní místa. Dnes totiž víme, že se musíme lépe přizpůsobovat vznikajícím novým odvětvím, nebo existující odvětví se musí přizpůsobovat nové situaci. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, my máme směrnici pro energetickou účinnost. Ta žádá, aby členské státy e, respektovaly alespoň ten 3% cíl renovací veřejných budov, nicméně tady nejvíce neušetříme energie. Šetříme nejvíce opravdu u bydlení a zvláště u těch e, starých budov. Tam je nutné opravdu investovat. Když nám pan zpravodaj říká, ano, ERDF bude moci v budoucnu pomáhat u veřejného i soukromého bydlení, tam my musíme postupovat inteligentně a podívat se na jednotlivé členské státy, jaké existují mechanismy například u soukromého bydlení, které můžeme zavést. Jaká je konkrétní situace v terénu? Protože já myslím, že členské státy musíme podporovat eh, v tom, aby aby investovali ze soukromých fondů do um, renovace budov přímo v terénu. Právě tady spočívá celá ta dynamika, na tom by se to mělo zakládat. Pan Dijol zmínil jednu věc, která je důležitá, a sice to, že když se hovoří o renovacích budov, často se zmiňuje otázka energetické chudoby. Ta má totiž přímý dopad eh, na kupní sílu obyvatel a je tam tedy celá tato fáze, kde musíme populaci pomáhat. Je totiž důležité, aby se i chování změnilo a my obyvatelům musíme v rámci této energetické tranzice pomáhat. Je zde tedy vazba, kterou bychom také měli zdůraznit, pan Dijon o tom hovořil. A sice jde o vazbu mezi zdravím a podmínkami bydlení a energetickou chudobou. Už se dostávám ke konci. Chtěla bych se pouze zeptat, domníváte se, že dnes nastal pravý čas, tak jak si to myslím já, aby se Evropa zapojila nebo začala používat nový finanční nástroj, který by se jmenoval investiční plán do energetické účinnosti, což by mohlo reagovat na potřeby členských států. A jak vidíte tento nový finanční mechanismus? Nebo myslíte si, že musíme podporovat Jessiku a další nástroje, které máme k dispozici? Já vám děkuji a omlouvám se, paní předsedkyně, že jsem hovořila déle, než bylo v plánu. To není můj problém, ale eh, nebudeme mít čas pro další kolegy. Pan Lambert. Jenom minutu tedy pro každého. Jsem velice rád tomu, co zde zaznělo, protože se tímto zaměřuje zpráva na paní Kreber. Eh, měli bychom se na to zaměřit jako Evropský parlament a nediskutovat opět o tom, co už bylo prodiskutováno na plenárním zasedání o energetické účinnosti. Rád bych věděl, můžeme totiž mluvit o všem možném, co se dá změnit, o nástroji, Eh, jaký můžeme mít a o přípravě těch partnerských eh, eh, smluv přímo v členských státech. Má se totiž začít přímo od příštího roku, od ledna. Máte na to nějaký program? A každý tedy musí předložit nějaký akční plán pro energetickou účinnost. To musí v členských státech. Jak to vypadá? Pokud půjdeme každý jinou cestou a nesjedeme se na těchto cestách, tak je zapotřebí, abychom měli možnost také využít nějakého naše nástroje. A potom EPP chce přijít s novými povinnostmi a čísly. My žádáme více flexibility, ale e, je zapotřebí velice konkretizovat v těchto kontraktech na národní úrovni a v národních akčních plánech. E, e, samozřejmě, že můžou být různé situace v členských státech. Teď hovoříme jen o zemích soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Sean Kelly. Taky se budu snažit hovořit stručně. Myslím, že to bylo opravdu velice eh, dobře, že jsme slyšeli o pokroku, eh, který se od roku 1990 ve snižování eh, energetické náročnosti nekoná. A myslím si, že bychom měli se snažit plnit naše cíle. Já jsem přesvědčen, že dochází k určitému pohybu směrem k odkládání akcí tím, že si vytvoříme dlouhodobé cíle. Co my teď potřebujeme je jednat teď hned. To je velmi důležité. A na to se musíme zaměřit, podle mne. Celá otázka eh, týkající se bydlení je velikou příležitostí a veřejnost myslím, že je připravená, pokud přineseme nástroje a to, co zde uvede řečníci, to myslím, že je opravdu velice eh, důležité, jak eh, se zaměříme na investice, byly zmíněny určité eh, další aspekty, ale měli bychom také myslet na nové finanční nástroje. To je velice dobrý nápad, který je třeba dále rozvést. A my se zaměříme v Irsku například na, na systém plačte podle toho, jak šetříte takže eh, by se měla takto snižovat eh, cena. A uvidíte, kolik eh, jste schopni ušetřit a kolik platíte potom. Co se týče profesionální přípravy, je zapotřebí, aby se situace vyjasnila, aby bylo pro jasné hodnocení, a aby všichni byli patřičně eh, vyškoleni a eh, aby nedocházelo k takovému protahování situace, která je zde z minulosti. V Irsku došlo ke, eh, k ušetření díky těmto opatřením a to je zapotřebí zdůraznit. Nejde tu jen o úspory v oblasti životního prostředí, ale také o úspory v oblasti všeobecného zdraví a to je důležité i z dlouhodobého hlediska, je to důležité z mnoha, z mnoha aspektů. Pan Trikiakis? Eh, děkuji. Mám několik otázek. Pokud jsem to správně pochopil, pane Trilinku, říkal jste, že do roku 2013 se měli eh, uskutečnit eh, eh, příslušné stavby. Jsou tu nějaké eh, údaje, které dokládají energetickou účinnost. Já jsem to nějak nepochopil. Také bylo řečeno, že v Estonsku nebyly stanoveny správné ukazatele. Nevím, zda nám můžete poskytnout nějaké informace, jaké ukazatele se mají používat a které lze pokládat za dobré. Druhá otázka, energetická účinnost pře e, stupeň úspor energetické díky energetické účinnosti se zvyšuje, anebo ne? Jaký je trend? E, stoupající nebo klesající? Obdobný problém máme v Řecku. Tam je to skutečně tragické, ale taková je realita. Finanční krize je nejlepším prostředkem k úsporám. 30 se vrátilo do našeho rozpočtu, protože energie jsou velice eh, drahé ropa, plyn, takže došlo k 30% úsporám. Eh, vysoké ceny má i jiná země, jako třeba eh, Rumunsko. Také by mě zajímalo, proč už jste Eh, nehovořil o veřejných budovách, protože tam dochází také ke značnému plítvání. Děkuji, Richard Zeber. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že bychom si měli položit zásadní otázku. A to, čeho chceme dosáhnout regionální politikou, politikou soudržnosti, mají být regiony eh, konkurenceschopné, anebo chceme tam čelit změnám klimatu. To je zásadní otázka, když se v debatě zaměříme na eh, izolační opatření, ať soukromých nebo veřejných budov, potom se musíme zeptat, proč by takovéto dobře izolované eh, budovy měly být více konkurenceschopné. Na to si musíme odpovědět. Naše politika by ke konkurenceschopnosti měla eh, přispět, ale investujeme do takovýchto záležitostí jako do izolací, potom regionům eh, pomůžeme, eh, aby byly konkurenceschopné schopnější a aby investovali do oblastí, které mají dlouhodobé efekty. To si musíme uvědomit, to je pozadí té směrnice o energetické účinnosti. A to je jeden z těch 13 cílů, který pravděpodobně nedosáhneme a proto e, jsme zavedli celou řadu povinných opatření. E, ta tato směrnice se vlastně týká jenom veřejných budov a ne soukromých domácností, e, takže e, to se e, sem dostává cestou politiky soudržnosti a je třeba vytvořit ty správné parametry, ukazatele. K tomu se vyjádřil i Evropský soudní dvůr. Zvažte jenom, že my budeme mít dohodu, že se sníží o, dvě, o dva stupně pokojová teplota a pokud to nebudete řádně definovat, tak eh, pouhé snížení hodnoty na eh, termostatu eh, se bude vydávat za energetickou účinnost. To není možné. Myslím, že zejména otázka správných ukazatelů je ústřední otázkou. A ještě k tomu, co říkala Constance Krell, ETS a klimatické změny. My máme velice nízkou cenu eh, za uhlík, ale eh, Základem diskuze je tedy dosažení eh, cíle v eh, oblasti obchodování s povolenkama a potom neochota členských států eh, účelově vázat získané prostředky v podobě nějakého fondu, kdy se diskutuje o investování do různých opatření ve prospěch klimatu. Německo tak postupuje, ale je to spíše výjimečné, kdybychom tlačili na členské státy, aby účelově vázali získané prostředky pro eh, opatření na ochrany eh, proti změnám klimatu, ale jako nový zdroj příjmů pro členské státy, když říkám, i když eh, tady eh, dosahujeme eh, cíle, se dá těžko vysvětlovat a ohrožuje to celkově konkurenceschopnost evropského průmyslu. Viktor, děkuji, já jsem opravdu velice spokojený s průběhem této diskuze. Zná Zdá se, že je to důležité a je to také silný argument, proč i fond soudržnosti by měl eh, podporovat opatření energetické účinnosti komise eh, uvažovala, že všechno by mělo být ve prospěch eh, boje proti klimatickým změnám, ale to je jenom jedna část řešení. Není to celé řešení eh, izolace budov, soukromých i veřejných, ale také musíme věnovat pozornost výrobcům energií. To je elektřina, topení, chlazení, distribuce sítě, fond eh, soudržnosti i fond rozvoje venkova, ale eh, týká se to i stejných opatření, které eh, by měly vést ke zjednodušení pravidel pro příjemce. A druhá myšlenka je taková, že jsme kladli velký důraz na vysokou účinnost. Ne jakýkoliv eh, druh eh, výroby energií, ale vysokou eh, účinnost, což přinese další úspory a to posílí nový přístup, novou filozofii pro posilování nových generací topných eh, systémů a systémů klimatizace. Je to také příspěvek, eh, abychom investovali do obnovitelných zdrojů. Je to integrovaný přístup a já bych tedy chtěla říci, jak bychom měli lépe posouvat v budoucnu. To vyžaduje si eh, vyřešit problém, jak můžeme změřit efektivitu, tu účinnost, na nakonec to nejsou jenom úspory, je to zlepšení, které by mělo být měřitelné a každá budova, která bude získávat prostředky z evropských fondů, eh, ponese certifikát, kde eh, jasně a explicitně eh, vyjádříme energetickou úsporu a to je, myslím, nejlepší cesta do budoucna, abychom vytvářeli nové generace budov. Děkuji. Consider foarte importantă dezbaterea și consider că já si myslím, že toto je velice důležitá diskuze. Je tu celá řada věcí, které ještě nebyly vyřešeny a jsou velice důležité. Máme několik zajímavých čísel ohledně absorpce. Otázkou je, proč se to děje. Velice jsem ocenil prezentace našich hostů. To, co ale nepřednesli, bylo, proč je absorpce tak odlišná v jednotlivých členských státech. Osobně, jak už se o tom zmiňoval Richard, jsem toho názoru, že Eh, takováto činnost EU je dobrá, prospěšná pro eh, ekonomický růst a rozvoj a je zapotřebí hledat způsob, jak správně vše implementovat. To, co jsme nevyslechli, je dopad legislativy eh, v oblasti veřejných eh, zakázek, to je někdy eh, příčinou nízké absorpce v některých členských státech a neslyšeli jsme ani zmínku o tom, jak podněcovat soukromý sektor k účasti. Například prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Takže si myslím, že bychom se měli zaměřit právě na tyto věci. Děkuji. Nyní brutálně odmítám předat slovo komisi. Eh, vyslechneme si vás, až budeme mít hotový návrh zprávy a pana zpravodaje. To bude vaš, váš komentář eh, ještě prospěšnější. A teď předám hostům slovo jen na půl minuty každému, pokuste se prosím odpovědět, ale neopakujte, co už bylo vyřčeno, spousta věcí už byla vyjasněna. Děkuji, 30 vteřin. K otázce paní Kleva Kry o Evropském účetním dvoru. Tato zpráva se vztahuje k veřejným budovám a to je jiný eh, eh, komerční model než u eh, obytných budov. Za prvé se jedná například o jiné nájmy. Můžete využít nájmy například ve vztahu k nákladům. A za druhé, Eh, lidé, kteří bydlí v budovách nebo v nich pobývají, můžou mít dopad na to, jak, jak to vypadá v těch budovách. Eh, eh, a pak, je tu, pak tu je věc, která se říká společný prospěch, ať už to jsou pracovní místa, ceny nebo mm, jako takové, nebo náklady na zdravotnictví. Takže tady to možná bylo trošku špatně interpretováno ale je zapotřebí zhodnotit potřeby ex ante a ex post a podle toho eh, vytvořit nový správný eh, obchodní nebo podnikatelský model. Na jedné straně mohou být eh, eh, ty systémy jako Pay as, as you save, neboli eh, platit na základě svých, na základě toho, kolik uspoříte, nebo můžete poskytnout nějaké půjčky, nebo různé nástroje zaměřené na energetickou účinnost můžete vytvořit. A můžete si vytvořit mix mezi například nějakými granty, půjčkami a tím dalším, co se hodí. Uh, one more comment to the Court of Auditors report. Ještě jeden komentář z mé strany eh, k té zprávě účetního dvora. Spr- účetní dvůr jasně říkal, že mnohé z renovací měly budovy eh, zlepšit obecně a energetická účinnost tam nebyla prioritou, byla to pouze součást eh, celkové investice. Výběrová kritéria pro projekty. Kombinace s ukazateli, které opravdu vyjadřují výsledek úspěch v oblasti energetické účinnosti. To by mohlo být eh, jedním z opatření, ale v kombinaci samozřejmě s tím eh, finančním nástrojem, už jsme o tom hovořili. Ano, je pravda, že se musíme podívat na různé příjemce, musíme kombinovat různá opatření, musíme také eh, zohlednit energetickou činnost, energetické úspory u společností, technická podpora, potom je tam otázka malých a středních podniků, to je rozhodně velice důležité. Máme to také stanoveno jako prioritu v rámci ERDF. E, Evropská investiční e, banka vytvořila fond, pomocí kterého se bude dát e, financovat energetická účinnost pro malé a střední podniky, to by se mělo opakovat i jinde. A potom otázka konkurenceschopnosti a energetické účinnosti. Ceny ETS se snižují, Česká republika financuje eh, toto z příjmů, které jsou zatím nízké. Víme, že sektor bydlení je součástí eh, obecně celého odvětví, kde se snažíme ušetřit energie, také to má dopad na klimatickou mm, politiku, politiku v oblasti klimatu. A víme, že objem fosilních paliv eh, má 258 miliard eur. Evropa se snaží tedy tímto způsobem zajistit, eh, nebo pokud si en, Evropa zajistí soběstačnost eh, v oblasti energií, zajistí si také nezávislost. A ještě poslední poznámka k přípravě partnerských dohod. Národní akční plány by měly být začátkem, ale bohužel nevidíme, že by se tak dělo všude. Někde akční plány chybí a na druhé straně jsme zase zaznamenali, že v některých zemích se členské státy opravdu zapojují do energetické účinnosti. Jak už jsem říkala, Česká republika si stanovila toto jako prioritu. Dá se z toho financovat eh, několik různých oblastí. A potom ještě několik poznámek k celkovému Eh, přidělování prostředků. Přidělení bylo 3,5 miliard a zatím čerpání je 3,8 miliard. Jak to měřit? Měřit to nejde. Jsou to totiž základní údaje, které DG Regio dostává od členských států a čerpání je potom do určité míry. My ovšem nemáme jasné informace, jasné výsledky a myslíme si, že tady bychom měli situaci vylepšit mít lepší eh, ukazatele vyjadřující výkon. To je zatím z mé strany vše. Děkuji vám. Pokud dovolíte, ještě já velice stručně. Hovořili jsme o ukazatelech, které potřebujeme. A sice ukazatele, které vyjadřují těsnou úsporu energii, ne to, co bylo izolováno, jaká oblast. My jsme pochopili, že se máme v rámci tohoto slyšení soustředit na budovy, ale samozřejmě energetická účinnost je důležitá i všude jinde v kombinaci s používáním obnovitelných zdrojů energie. Když hovoříme obecně o energetické účinnosti, myslím si, že ani celý den by nestačil na to, abychom řekli všechno, co se k tomu dá říci. Místní legislativa v členských státech, to je problematické, už jsme to říkali, zmiňovali jsme e, některé konkrétní příklady, o tom tedy neexistují žádné pochybnosti. Nicméně evropské financování by mělo zajistit, aby to fungovalo i navzdory vnitrostátní legislativě. Musíme si stanovit ambiciozní cíle již na evropské úrovni, protože pokud to plně ponecháme v kompetenci členských států, ponecháme jim velkou flexibilitu, No a členské státy si prostě zvolí možnost eh, neplnit ty cíle, které jsme si stanovili na rok 2020 a dále. Když říkáme, že členské státy Mm, budou investovat do velkých projektů, které se dobře provádějí, vloží do toho mm, své prostředky a často se tam potom plítvá evropskými prostředky. Musíme zvolit eh, dostupné nástroje v kombinaci s evropskými granty a tady bych chtěl plně podpořit ten názor, že evropské financování, minimální nástroje by měly být otevřeny všem oblastem bydlení a energetické účinnosti u budov. A to platí také pro rodinné domy, kde také si myslíme, že není vhodné investovat veřejné prostředky do soukromého bydlení lidí a měl by existovat nějaký snadno dostupný nástroj, kterého by mohl využít každý občan Evropské unie. Nám totiž jde o vytvoření růstu podporujícího začlenění. To je z mé strany vše, děkuji vám. Děkuji. Já bych chtěla hostům tímto velice poděkovat a uzavřeme tento bod. Budeme se tomu ještě věnovat příště, až paní Mojca Klevákek už eh, představí svoji zprávu. Tato diskuze bude pokračovat. Nyní můžeme přejít dále. Poslední část eh, dubného zasedání výboru Regi. Máme tady pět bodů a vyčleněnou na tu jednu hodinu. Žádám vás proto disciplínu. Začneme o zprávu, začneme zprávou pana Lamberta van eh, Niesteroje a Konstance Angela Krehl. První má slovo Konstanc. Ano, dnes mohu začít já. My jsme si slíbili, že se budeme střídat. Milé kolegyně, milí kolegové, můžeme předložit eh, docela dobrou bilanci naší činnosti. Mohu vám sdělit, že od poslední schůze našeho eh, výboru jsme uspořádali 10 trialogů a od samého počátku, od eh, prosince jich bylo 32 trialogy týkající se toho obecného nařízení, ale již posledně jsme řekli, že se nám přesto nedaří pokročit dále, jak bychom si to přáli. A mezi tím eh, se dokonce dostavil pocit vystřízlivění. Eh, to na mé straně u Lamberta i u dalších členů týmu. 12 bloků, o kterých jsme chtěli jednat, eh, je ještě otevřených a k tomu patří CSF, územní rozvoj, kondicionalita ex ante, monitorování, technická pomoc, eh, řízení a kontrola, eh, vhodnost, hlavní projekty eh, a to jsou části bloky, které se nám podařilo z části uzavřít, protože se nám z 85 Cent podařilo nalézt kompromisy, nebo jsme souhlasili s návrhem předsednictví a u zbytku, kdy sice za Evropský parlament navrhujeme kompromisy, ani parlament, ani komise se nemohli dohodnout s radou. Na tomto místě bych chtěla jasně říci, že jsme jednání věnovali opravdu mnoho času a vyjednávací tým a zpravodajové přistupovali k trialogům dobře připraveni, abychom dospěli k dojednání kompromisu. To neznamená, že se předem tím seznámili zpravodajové, co eh, navrhla komise a rada, předložili připomínky, ale vrátili jsme se s těmito komentáři, které předložila komise radě. Projednali jsme to v celém týmu, protože jedna věc je důležitá. Nás spojuje jistota, že chceme, aby politika soudržnosti od 1. 1. příštího roku se mohla v regionech realizovat v nové podobě. proto chceme ve výboru v červenci hlasovat, abychom eh, to mohli projednat v říjnu na plenárce. Chceme to dokončit. Něco tady rezonuje. Stále ještě doufáme, že se nám to podaří zvládnout za irského předsednictví, protože i irské předsednictví eh, doposud stále tvrdilo, že politika soudržnosti by měla být ukončena za jejich předsednictví. Ale musíme skutečně skonstatovat, že jsme se v posledních týdnech moc daleko nedostali. i když za naší stranu bylo jednání trialogu skvěle připraveno. Bylo to díky sekretariátu a spolupracovníků, ale bohužel se eh, dobře na trialogy připravovala vlastně jenom eh, komise a parlament. A eh, jinak se stávalo, že dokumenty začínali teprve pročítat, nebo tam vůbec ty dokumenty nebyly, které jsme několik dní předtím odeslali. Je těžké si na to zvyknout. A moc dobře si vzpomínám, že jsem to na jednání výboru říkala již posledně, že u těch skutečně důležitých a kontroverzních otázek, jako eh, kóty ESF nebo eh, podmíněnost ex ante nebo makrokondicionalita eh, nebo včasné financování jsme se ani o kousek nepohnuli. V současnosti jednáme opravdu o relativních eh, drobnostech nebo o věcech, které na jiném místě již rada akceptovala. Například eh, jsme projednávali otázku, že je třeba dbát na to, aby v určitých článcích, když jde o stejné téma, abychom používali eh, stejné formulace. Nemohu hovořit o horizontálních tématech eh, v různých článcích a používat pět různých eh, formulací. To je úkol parlamentu to posoudit a my to děláme a na trialogu jsme dospěli k tomu výsledku, že si to předsednictví a rada vyslechli a řekli ano, slýcháme to, ale my to akceptovat nemůžeme, musíme to nejprve přeskoumat a tak dále a tak dále. Je to opravdu nesmírně těžká situace, abychom se pohli z místa a čas běží, moc času už nemáme. Před dvěma nebo třemi týdny jsme proto řekli, že to eh, chceme posunout na politickou úroveň při trialozích. Možná, že tam současní eh, zástupci nejsou schopni nebo nesmějí dospět ke kompromisům, nevím, ale eh, vlastně nás eh, momentálně také odmítli. Ministr údajně nemá čas. Velvyslanec, kterého jsme také explicitně pozvali na dnešní jednání, protože jenom jednání výboru je veřejné a e, na něm to můžeme e, prodiskutovat s předsednictvím a využít na veřejnosti. Podívejte se, kde je e, velvyslanec. Není tu. Je mi to nesmírně líto a mohu jenom doufat, že je tento týden na jednání Koreperu v Lucemburku. To je dobré a moc pěkné, ale doufám, že dostane přesto informace o tom, o čem dnes diskutujeme. A kromě toho, eh, politické trialogy jsou nutné na úrovni ministrů a komisaře. Komisařů. Komisař byl ochoten, má sice eh, hodně termínů, ale hned předložil eh, možnosti, kdy se může zúčastnit trialogu, ale momentálně máme opravdu problém s předsednictvím a já to takto výslovně říkám, problém s předsednictvím, protože lidé komunikují, poslanci také, setkáváme se někdy i se zástupci členských států a máme takové informace a udělali jsme tu zkušenost, že členské státy o stavu eh, jednání na trialogu vůbec nejsou informovány. Členské státy nemají šanci říci, že eh, se nechceme účastnit že nechceme, aby politika soudržnosti ztroskotala e, na možnosti monitorování. E, členské státy to totiž vůbec nevědí. A já se tedy ptám, chce předsednictví e, úspěšně dokončit politiku soudržnosti nebo ji chce blokovat. A pokud vám pochopí to druhé, blokovat, tak si říkám proč, protože v posledních týdnech jsme udělali opravdu velmi mnoho, abychom nalezli kompromisy a pokročili dále v eh, vypracovávání dokumentů. Tady to je jenom třetina eh, z těch všech pořadačů, co máme a podařilo se již dosáhnout mnohých kompromisů, protože komise a parlament společně hledali cestu kompromisů pro budoucí politiku e, soudržnosti, e, s nimiž se obrátí na radu celá řada kompromisů byla uzavřena, ale vždy mezi komisí a parlamentem a nikdy a opravdu nikdy e, se o to nezasloužilo předsednictví. Nevím, jestli si vzpomínáte, když jsem, nebo když jsme informovali o prvém trialogu za kyperského předsednictví. Tenkrát jsme jistě také eh, trochu hubovali, že by to mohlo jít rychleji, ale tenkrát jsme alespoň jednali eh, celý eh, programový balík strategický jakých programů jsme dojednali a uzavřeli dohodu a tenkrát jsme ani eh, nepřišli na myšlenku, že bychom volali po politickém trialogu, protože jsme mohli jednat eh, a dospěli jsme k výsledkům při jednání, ale za jirského předsednictví vidím opravdu málo možností Eh, nějakého pokroku a doufám, že výbor vyšle tento signál a že eh, se dostane až eh, na předsednictví a že v nadcházejících třech, čtyř týdnech dojde k urychlení jednání a zejména k úspěchu. Lamberte, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji stručně. k tomu, co už bylo vysloveno. Chci se tedy připojit k tomu, co uvedla Kostanc. V následujících týdnech se ještě budeme těmito tématy eh, zabývat. Eh, jsou tu ještě některá jednání, která nebyla uzavřena. A vy objevují se na nich určité obtížné body. Je tu otázka eh, vůle eh, toto dojednat a dojít eh, k, k závěru. Ministři nebo velvyslanci mohou být ochotní se sejít kolem stolu, ale je třeba projít jednotlivé kapitoly. V červnu Potřebujeme mít výsledky. V červenci budeme hlasovat o výsledcích. Nedokážu si představit, že bychom mohli pokračovat eh, aniž bychom střelili tyto nutné góly. Dříve či později musíme mít jasné závěry a musíme mít to ochotu dojít k těmto závěrům. Jak už to bylo za eh, kyperského předsednictví, je, za zapotřebí otevřít jednotlivé kapitoly. A, eh, a vše tedy, co se týká víceletého finančního rámce. To, co spadá do naší zodpovědnosti a pravomoci, musí být tedy otevřeno a prodiskutováno. Jsou tu některé body, které ještě nebyly řešeny, jako například podmíněnost, eh, rezerva hm, výkonu, výkonnosti, zastropování a podobně. Paní eh, Hybner, eh, předseda jednání na trialogu a bere věci opravdu vážně a společně eh, s irským předsednictvím si dokážeme představit, že by se věci pohnuly vpřed, že by se situace změnila. Viděl jsem, že v různých zemích se aktivně uzavírají partnerské kontakty v jednotlivých regionech. ale nebylo to ještě dost prodiskutováno. My se budeme snažit z naší strany učinit vše, co eh, můžeme. Eh, zabývat se tedy touto částí víceletého finančního rámce a musíme se samozřejmě držet našeho mandátu. Uzavřít to, co je možné a hlasovat v červenci. To je cesta, kterou se musíme řídit. Jsme ochotni dosáhnout kompromisu, ale pokud není flexibilita, tak nemůžeme dělat nic. Možná bychom měli projít všechny kapitoly a zjistit, jak vypadá situace, ale stejně o tom budeme hovořit ještě v červnu. Doufáme, že se nám pak vše podaří dokončit. Než zahájíme diskuzi, chtěla bych požádat komisi, zda nám se něco říci, proč došlo k firma s generálním změnám nařízení ohledně iniciativy mládeže a rozhodnutí eh, výboru pro rybolov eh, ohledně eh, řízení politiky soudržnosti. Můžete nám prosím něco říci za komisi? Děkuji. Dobré dopoledne, bude to stručné. Obecně plně podporujeme cíle Evropského parlamentu dosáhnout dohody za irského předsednictví a uzavřít trialogy co možná nejdříve. My ze strany komise a také ze strany e, pana komisaře e, děláme vše, co v našich silách. Chtěl bych poděkovat eh, parlamentu za podporu a za vše, co vykonává zejména tedy v té technické části, protože tam se nám podařilo dokázat dosáhnout velkého pokroku. Pak tu jsou ještě možná politické body, které třeba projednat nově. Na Koreperu zítra členské státy by měly přijmout částečně obecný postoj k mnoha otázkám, včetně prvků, které souvisejí s víceletým finančním rámcem a to by mohlo sloužit jako urychlovač další diskuze. Je zapotřebí se věnovat ještě dalším důležitým tématům, než bude celý tento balíček uzavřen. Nyní k té iniciativě zaměřené na zaměstnanost mládeže. Nezaměstnanost mládeže je samozřejmě jednou z klíčových výzev současného období. Známe velmi vysokou úroveň nezaměstnanosti mládeže v některých členských státech a komise přišla s balíčkem pro zaměstnanost mládeže v prosinci. Toto bylo zdůrazňováno na různých místech Evropsko, Evropským parlamentem a Evropská rada přišla s myšlenkou iniciativy pro zaměstnost mládeže v únoru tohoto roku. Cílem této iniciativy je uznat mimořádně obtížnou situaci mladých lidí v některých oblastech Evropské unie. A je toto otevřeno všem regionům EU, které mají na 25 nezaměstnanosti Eh, mládeže. Evropská komise přijala eh, určité změny ohledně eh, CPR a dalších nařízení a iniciativa zaměřená zaměstnanost mládeže bude integrována do našich dalších textů. Všechny činnosti podporované touto iniciativou se budou zaměřovat na vzdělávání, Eh, a na takovéto činnosti, eh, spíše než nějaké systémy eh, nebo struktury. Toto všechno bude, bude plně integrováno do, in, do programovacího plánu SEF a budeme se zaměřovat tímto na zlepšení podmínek na pracovním trhu. Nyní ten druhý návrh, který byl přijat včera komisí to je méně politická a více technická otázka. Jedná se spíše o harmonizaci struktur řízení a kontroly eh, pro, mezina, eh, pro víceletý finanční rámec. Vedlo nás, eh, situace nás vedla k závěru, že, ně, že většina členských států hovoří o tom, že zapotřebí spíše eh, sjednotit postup eh, směrem k eh, politice soudržnosti a jejím systémům. Komise s tímto souhlasí v podstatě protože se jedná o dosažení zjednodušení a harmonizace. Ale kdybychom toto nechali jen na diskuzi, uvádí komise, na diskuzi v radě a na trialogu, tak by to mohlo vést k významnému spoždění vyjednávání zejména u balíčku eh, CPR, tak proto komise přišla s určitými pozměvacími návrhy zaměřena na tři věci. Za prvé, eh, víceletý finanční rámec se ocitá v rodině eh, politiky soudržnosti z důvodu eh, řízení a kontroly. Takže dochází eh, k, ke změnám nařízení CPR, dochází ke přizpůsobení eh, tam, kde se k rozvoji venkova vztahují systémy řízení a kontroly. Pak tam jsou ještě nějaké systémové změny, ale také určité výjimky, aby se v této situaci daly řešit jednotlivé specifické situace. Komise také navrhuje eh, usnadnění diskuze a eh, doufáme, že z tohoto pohledu budou jednat i další instituce. Paní předsedkyně, děkuji. Eh, paní Elizabeth Schroeder. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych teď nechtěla hovořit o iniciativě pro mládež. Ta byla již dojednána. V podstatě v výboru již pat dala eh, důležitá eh, rozhodnutí. Chceme, aby eh, se to urychlilo, aby se tím nezdržovaly trialogy. A chtěla bych ještě jednou říci tedy k těma aktivitám na trialogu k nařízení CPR. To jde opravdu na nervy. Vyjednávací tým pracuje jak diví. A jak již eh, bylo řečeno, máme tu 12 otevřených bloků, zvažuje se to v týmu, předkládají se pozměňovací návrhy, všechno probíhá souběžně, sekretariát podle mého pracuje ještě nad rámec řádných pracovních hodin. A my jsme úplně hotoví, trialog začne, my jsme na něj důkladně připraveni a potom předsednictví teprve začne číst texty. A za druhé najednou začíná konstatovat, že se nechce pohnout ani o milimetr Eh, vůči partnerské dohodě a že odmítne všechny návrhy Evropského parlamentu. A to procházíme řádek za řádkem a tak to pokračuje. A z části jsme skonstatovali, že to, co eh, vzniklo třeba při eh, nočním jednání rady, je nesmysl, Evropský parlament, komise i rada. Všechny tři strany to skonstatovaly, ale přesto to nestáhnou. Je to byrokratičtější než všechny jiné návrhy, kompromis, dohody eh, na odbourání byrokracie a přesto to nestáhnou z principu od ledna, února, březen jsme vedli trialogy, na které jsme se vždycky připravovali. Byla to rozumná příprava, časově náročná, ale trialog jako takový nepřinesl žádný eh, výsledek. Normálně je možné eh, projednat několik nařízení na trialogu. Eh, měli jsme technické údaje, technickou podporu, žádný problém. Mohli jsme být krásně hotový až na několik eh, politicky složitých záležitostí. V souvislosti s víceletým finančním rámcem jsme mohli předložit návrh, ale důvod, proč to nejde, je to irské předsednictví, které pořád říká ne, nechceme se pohnout ani o milimetr a to je fakt. Irové se svou blokádou způsobují to, že programy nemohou pokračovat v členských státech, protože eh, se soustředujeme tady na tyto otázky. Myslím, že je to skandální eh, vůči občanům. Víme moc dobře, že se dostáváme do obrovského dilema, pokud v podstatě v září nebudeme mít eh, usnesení na plenárním zasedání a čas nám utíká. Původní myšlenka byla vždy dosáhnout usnesení eh, na plenárce. I ten zářijový termín je ohrožen a když jsme stanovovali tento plán, tak jsme ho projednali spolu s předsednictvím do veškerých detailů, ale ani poté se nic nezměnilo vědí, že e, musíme být hotovi v květnu a přesto se předsednictví nechce o kousek pohnout. A když jsme se ptali, proč, my jsme chtěli být hotovi až v červenci a pokud Evropský parlament kvůli svému postupu si přeje dohody na trialogu, tak je to pro nás příliš záhy. Je to jako kdybychom od května do začátku července nebo konce června, jako kdyby to byl nějaký rozdíl. To přece není žádný rozdíl. Nemůžeme přece dohnat 32 trialogů protože když předsednictví řekne, nemusíme začít zase od začátku, situace je taková, že si nemůžeme nic očkrtnout. Jistě eh, můžeme očkrtnout věci, kdy se vzdáme svého mandátu a řekneme, dobře, akceptujeme text rady. To by byla jediná možnost, eh, jak pokročit dále, ale eh, to se vůbec netýká dobrých mravů. Ten průběh je naprosto, naprosto skandální a pro nás je nejasné navzdory úsilí a snah ani nemůžeme pochopit, proč předsednictví tak postupuje. Žádný důvod eh, nás nenapadá. Mění se tam zastoupení, nová osoba vůbec nic eh, neví, znovu začne číst texty, které ještě nikdy neviděla. Taková je tedy naše situace. A já to tady eh, říkám na veřejnosti, protože eh, to podporuje náš vztek. My opravdu pracujeme, a spousta lidí pracuje v noci, dobře se připravujeme a při jednání narážíme na takovou ignoranci a vysílá se to na webu a já doufám, že se eh, velvyslanec nebo na velvyslanectví na to podívají, když tu nikdo není, aby eh, věděli, proč se nemůžeme pohnout dále a eh, dovedu si představit, že i ty zástupci projektu a regiony na ně budou vytvářet nátlak. Děkuji, Viktor. Thank you very much. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Nic nového eh, k trialogu. Snad s výjimkou toho, že chybí makroekonomická podmíněnost, což je stále nepozměněno v tom obecném pozm- eh, nařízení, a to díky irskému předsednictví. A za druhé obecné ukazatele. Zase je to zvláštní. Zatímco Rada a komise podpořili jistý kompromis, který se týkal toho, že by obecné ukazatele byly v příloze a poté by se přijímaly prostřednictvím delegovaných aktů. Příloha by se neměnila a byl tedy vytvořen kompromis. Oba zpravodajové, pan Olbricht a já, jsme souhlasili, vyjádřili jsme také podporu tomuto řešení a včera mi bylo řečeno, že na radě irské předsednictví sdělilo, že nebyla dosažena dohoda, že nebyl vytvořen kompromis, zatímco kompromis vytvořen byl. Tím se dostávám k něčemu, co je v souladu s tím, co zmiňovala kolegové Konstanz Kirejo a Elizabeth Schroeder. Podle informací, které mám k dispozici, je naprosto jasné, že nedochází k eh, komunikaci mezi předsednictvím a členskými státy. Nedochází k poskytování informací o e, navazujících krocích a když pro, probíhá trialog, členské státy tam nikdy nejsou informovány o tom, co proběhlo a co se bude muset ještě vyjednat. Tak, aby měli možnost e, vyjednávat, přizpůsobit se, přemýšlet a případně také navrhovat řešení. Nic takového neprobíhá. A vzhledem k tomu, že situace je taková, jak mají členské státy být e, připraveny na konci celého toho procesu a vědět, v čem spočíval dialog. Je to velice závažný problém. A možná, že zítra na Korperu členské státy dostanou informace o tom, eh, co se děje, zatímco do dneška už oběhlo několik měsíců, podařilo se dosáhnout různých úspěchů a poslední poznámka, to je zase potvrzení toho, eh, jaké špatné řízení probíhá. V rámci nařízení o eh, fondu probíhala velice dobrá spolupráce s komisí, nevznikly žádné přestávky a já budu vždy opakovat, jak komise byla připravena eh, hledat kompromis. Vše tedy plynulo velice dobře a úspěšně, ale členské státy nebyly o tomto pokroku o fondu <clears throat> soudržnosti informovány. A když bylo vše takto pozitivní, nevznikly žádné překážky, problémy a členské státy zároveň e, nebyly informovány o tomto pozitivním vývoji. Proč tato strategie nekomunikovat? Proč existuje takováto strategie? To je moje otázka. A poslední věc, pokud se nám nepodaří e, přijmout nařízení o politice soudržnosti včas. Irské předsednictví a rada za to budou odpovědny a ne parlament. To by mělo být řečeno veřejně, mělo by se to opakovat a možná by bylo i dobré, kdyby pan Schulz, předseda Evropského parlamentu, zaslal předsedovi Rady a irskému předsednictví dopis, v rámci kterého by ho upozornil na to, že možná budeme neúspěšní v rámci společné snahy přijmout toto nařízení včas a umožní tak členským státům připravit eh, vhodné provádění politiky soudržnosti od 1. Eh, ledna. Děkuji vám. Děkuji, Viktore. Vy jste podal uh, informace o vyjednávání, nicméně budeme pokračovat uh, o na- vyjednávání o obecné nařízení. Slovo má pan Kelly. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Velice bedlivě jsem naslouchal tomu, co říkali kolegové. A já tu reprezentuji irské předsednictví, já jsem irský mm, poslanec. A e, vím, že můžu vychápat jako takový portrét irského předsednictví. Vím, že irské, e, irská vláda bere předsednictví velice e, vážně opravdu velice angažovaně, angažovaně dosáhlo pokroku v mnoha oblastech a toto e, ohledně feedbacku, který dostávám, je e, výjimkou. To, co e, říkal pan Lambert, vyvolalo moji pozornost už minulý týden na o víkendu. Hovořil jsem s nejvyššími představiteli vlády a také včera jsem mluvil se zástupci irské vlády a oni chtějí argumentovat o některých eh, bodech a chtějí prokázat, že eh, jsou ochotní a mají vůli postoupit co možná nejdále v těchto tématikách. Když o tomto mám hovořit například s vládou, tak bych rád eh, slyšel nějaké konkrétní věci, protože jsem nebyl například u triologu, nevím, u čeho konkrétně došlo k zablokování, nevím, eh, co konkrétně by se mělo projednat dál, v čem by se mělo pokročit. A chtěl bych zajistit, eh, že zde bude plná angažovanost v průběhu celých šesti měsíců irského předsednictví. Děkuji, Luis Alves. Obrigado, senhor Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Také bych rád vyjádřil své obavy ohledně způsobu, jímž jsou trialogy vedeny. I proto, že se jedná o nesmírně závažná témata pro jednotlivé regiony, která, které ještě, ještě nebyla probrána Eh, jsou to věci, které pro eh, Angličany nebo pro eh, Portugalsko mohou být zajímavé. Je tu pak stability a růstu a další věci. To všechno je třeba aplikovat. Je třeba aplikovat také makropodmíněnost, která musí být správně prováděna je zapotřebí, abychom jednali, abychom se nocetli v situaci, kdy některé regiony, například u nás eh, v Portugalsku, které mají dobrý výkon, ale trojka pak eh, hovoří o tom, že došlo k deficitu 6,4 eh, oproti HDP a například u nás v našem regionu je deficit 0,4 a dluh jenom 19 HDP. Jak je tedy možné, že v takovémto regionu budou aplikovány penalizace jako makropodmíněnost? Je zapotřebí, abychom tyto příklady sdělovali veřejnosti, protože jednáme, jako bychom eh, na to nechtěli dbát a členské státy musí předložit všechny tyto údaje do června, ale pokud do té doby nic neučiníme, já chci apelovat na, na radu, aby se probrala tato důležitá témata v trialozích. A aby, to bylo, aby všechny tyto aspekty byly e, zmíněny také při argumentaci. To je opravdu velice zásadní diskuze, našeho výboru ohledně makroekonomické podmíněnosti. Nikamany. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Mám jen jednu věc. Za eh, Vasilu Manise ohledně časového plánu. Přáli bychom si, aby velké politické otázky byly vyřešeny co možná nejdříve. Doposud jsme se zabývali jen technickými záležitostmi. Děkuji. Poslední řečník. Eh, nařízení tedy promluvil. Ráda bych využila možná jen minutky času, abych vás informovala, anebo abych nám všem připomněla, že za kyperského předsednictví jsme uzavřeli, to znamená, že už se tam nebudeme vracet, není tam žádná otevřená otázka a opravdu e, došlo k velkému e, uzavření toho velkého bloku o strategickém plánování. Zítra se otevře v podstatě ta posled, ten poslední zásadní blok pro vyjednávání a to je finanční nástroj a konečná ustanovení. To je také ještě zapotřebí otevřít. V ostatních um, tématech už byla provedena určitá vyjednávání, většina byla projednána a vyjednána. To znamená, že jsme odleželi ty prvky, na které jsme se shodli. Zůstaly nám otevřené otázky, velmi různé povahy, některé jsou skutečně drobnosti, jako je eh, územní vývoj, územní rozvoj, a nebo jiné, které ještě mají více politický charakter a nebo jsou eh, obsažnější. Zítra se tedy začneme zabývat finančním nástrojem a dnešní koreper má ve svém mandátu eh, obecnou dohodu eh, k záležitostem související s výsledkem finančním eh, rámcem, takže to jsou ty eh, výkonnostní rezervy finanční záležitosti, které už byly politicky rozhodnuty za únorového zasedání rady, ale také příloha CSF, což je také věc, kterou třeba ještě projednat s námi, a také teritoriální rozvoj. Takže doufám, že po dnešním koreperu už budeme schopni eh, provést první, první jednání o otázkách souvisejících s víceletým finančním rámcem a pak se budeme zabývat eh, územním rozvojem a dalšími. Abych se vrátila k tomu, co řekl Lambert na začátku. Ten plán vypadá tak, že máme postupovat paralelně, budou se konat řádné trialogy a další zasedání a paralelně eh, vyjednáváme politicky o všech dalších politických otázkách, na kterých jsme se ještě neschodli eh, za stávajícího předsednictví. Obdrželi jsme seznam potenciálních nebo možných dat od komise a předsednictví předsednictví se snaží tedy vyhovět, až doufám, že na začátku května se odehraje první politický trialog. To je tedy technicky ta úroveň vyjednávání, kam jsme dospěli do dnes. Ano, e, naším cílem je, nebo plánem je hlasovat v červenci. A k hlasování bychom měli dojít s plně odhlasovaným nařízením. ohledně těch eh, specifických eh, nařízení. Doufám, že tam už takové informace. A je zapotřebí všechno tedy brát velice eh, přesně. Budeme se zabývat jimi v naší další práci. Nakonec ale jde o to, aby se začalo vyjednávat o výsledném finančním rámci, protože když se začne tento týden, nebudeme mít čísla, abychom je zasadili do, eh, do nařízení a to je velice důležité, abychom všechno měli připravené. Přeje si něco dodat ještě komise? Pokud ne, můžeme přejít k dalším zprávám. A ta první je eh, Fond eh, soudržnosti. Uh, e is of course... Eh, děkuji. Tato myšlenka je relativně jednodušší eh, než eh, obecné nařízení, než CPR. A my stále ještě doufáme, že se podaří dotáhnout do konce jednání trialogu v květnu. Doufáme, že 6. květen bude termínem posledního jednání a ty Zbývající otázky budou pro takzvaný politický dialog. Co se týče tohoto konkrétního prvku podařilo se nám dosáhnout eh, dohody na takzvané městské dimenzi a týká se to 5 Eh, národních prostředků z eh, Evropského fondu pro rozvoj venkova. také se to týká předání kompetencí takzvaným městským orgánům a eh, výběru operací. Dosáhli jsme takové dohody, že nevznikne městská platforma, ale městská síť pro výměnu zkušeností mezi účastníky udržitelných a inovativních eh, městských akcí. Na tom jsme se dohodli a většina otázek se týká oblasti působnosti eh, podpory a investování. I priority byly stanoveny. Co zůstává otevřenou otázkou, je otázka letišť a samozřejmě dohodli jsme se na polit- pozitivním eh, prvku, který by změnil eh, ekologickou otázku letiště pozitivní, ale potom budou eh, vyloučeny investice do eh, jiných struktur než eh, ty, které se budují v souvislosti s ochranou životního prostředí. To bylo dohodnuto na posledním jednání a dále. Je tu ještě prvek, o kterém se paní předsedkyně zmiňovala včera a to jsou eko inovace, tematický předmět číslo jedna a stále otázka investic eh, eh, malých a středních podniků do energetické účinnosti. V prvé řadě se zaměřujeme na malé a střední podniky. Eh, problémem bude postoj rady a musíme v vyjednávacím týmu rozhodnout o inteligentní distribuci plynu Jde tedy zejména o inteligentní plyn a e, nepodařilo se dosáhnout jednomyslnosti v otázce mandátu a také bychom chtěli doplnit prvky e, sociokulturních služeb, abychom postupovali proti vyloučení a také důraz na otázky starších osob. Jsou ještě otevřené, čekáme na návrh komise. Nejžavějším tématem je eh, koncentrace témata, si na to vzpomínáme. Jsou to tři typy eh, eh, regionů, méně eh, rozvinuté, rozvinuté a nejméně rozvinuté a je to méně vyvinuté 50-50 přechodné 60 ku 40 a více rozvinuté v poměru 20 ku 80. A po vyjednávání jsme změnili přístup a souhlasili jsme, že rozšíříme eh, z 1, 2, 3 na 1, 3, 4 tento přístup. A v našem mandátu jsme navrhli, že budeme mít možnost eh, volby, ale rada to neakceptovala. V poslední době jsme se shodli na tom, že eh, každý členský stát rozhodne sám a rozhodne se pro minimálně dva z těchto tematických cílů ze čtyř. Ještě jsme nerozhodli, jaká bude minimální úroveň nízkouhlíkového hospodářství. Vzpomínáte si, že my jsme byli pro 20 pro rozvinutých a potom 12 a potom pro 15, ale ještě nemáme eh, návrh eh, rady. Budeme usilovat o dosažení kompromisu. Doufáme, že se nám 6. května podaří dosáhnout kompromisu a také Eh, bojujeme o eh, celou řadu výjimek, které se eh, týkají zejména ostrovů a ne všech, méně rozvinutých ostrovů a regiony v rámci phasing out a přechodné oblasti. Německo má jeden, jeden region je ve Španělsku a dva regiony jsou v Řecku. A usilujeme o e, výjimky a myslím, že se nám podaří e, dosáhnout, co se týče ukazatelů. E, Viktor se již o tom zmínil, stále ještě navrhujeme aby nebyly uvedeny eh, v příloze na rozdíl od CSF, ale aby se řešily cestou aktů v přenesené pravomoci. Ale to je ještě problém mezi komisí a radou eh, přejí si, aby to byly buď eh, akty v pro, přenesené pravomoci nebo prováděcí akty. A parlament je v, pro akty v přenesené pravomoci a další trialog se tedy koná 6. května. Doufám, že se nám podaří eh, veškeré práce ukončit, a to i na těch nejsložitějších eh, otázkách a doufáme, že se nám to podaří dokončit ještě před konečným hlasováním. Něk některé politické eh, skupiny v našem výboru eh, ještě postupují eh, váhavě. Je to otázka nutnosti dosažení vět většiny při hlasování, ale přesto věřím, že se nám podaří dosáhnout cílu. Všechny otevřené otázky Rika Manner chce vystoupit, pokud k tomu chcete něco doplnit, dobře, potom, takže Rika má slovo. Eli, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o územní spolupráci, stručně zmíním, jaká je situace. Prozatím, pokud je o články 3 a 4, tam je zeměpisný rozsah a rozpočtové události. Tomu se věnoval první trialog a myslím si, že poslední trialog proběhne na začátku května, kde se bude rozhodovat o všech článcích. Rozpočtová otázka bude velice obtížná, už jsme o tom hovořili minule. Evropský parlament se snaží o toto bojovat, tak abychom alespoň trochu zvýšilo, zvýšili procento ehm, v rámci Uh, územní spolupráci, tedy v porovnání s tím, co navrhuje rada. Ale musíme přijmout fakt, že pokud eh, to procento navýšíme, musíme zjistit, odkud ty prostředky budou pocházet. Tento týden se o tom bude diskutovat a s tím také máme, nebo žádali jsme o fond založený na jednotlivých programech A budeme se těmto článkům věnovat ode dneška. Uvidíme, o kolik potom realisticky budeme moci požádat. Pokud o články 5 a 6, ty jsme v zásadě již projednali. A pokud je o investiční priority, parlament předložil velký počet pozměňovacích návrhů, pomocí kterých jsme se to snažili navýšit. Nicméně musíme se podívat na to, co je již pokryto v rámci ERDF a zjistit, které specifické priority v oblasti územní spolupráce zopakujeme v tomto nařízení. Ale jak říkám, máme k tomu velký počet pozměňovacích návrhů od parlamentu. Situace se tím vyjasní a bude to také lépe odůvodnitelné. A možná ještě jedna věc, kterou jsem chtěla zmínit, jde o článek 5, tematické zaměření. V této souvislosti proběhla velmi dlouhá diskuze a nakonec jsme došli k závěru, že 80 na čtyři témata a 20% volná volba je pro nás přijatelné řešení. To ponechá dostatečnou flexibilitu. Ale, jak už jsem říkala, ještě mají proběhnout dva trialogy a myslím si, že neprojdeme všechny články, Viktor. Ano, příští trialog proběhne 13. Eh, května, pravděpodobně to bude také poslední trialog, ale chci zopakovat, že co je důležité, je zjistit, Zda v rámci trialogu o CPR dojde k pokroku, pokud je o makroekonomickou podmíněnost. Tady stále znovu opakuji to stejné. Rada nám říká, že si trvá na svém závazku, pokud je o makroekonomickou podmíněnost. A ano, velký počet členských států se proti tomu vehementně staví. Ovšem, nejsou předsednictvím o situaci informováni. A druhá věc, to je otázka společných ukazatelů. Pan Olbrich to před chvíli zmiňoval. Je možnost snadno dosáhnout dobrého kompromisu. Ovšem, irské předsednictví nadále toto řešení odkládá, aniž by bylo kompromisu o společných ukazatelích eh, dosaženo. To má dopad na tři fondy ERDF, eh, Fond soudržnosti a Fond pro eh, územní spolupráci. My jsme se totiž dohodli, že budeme mít společné ukazatele ve všech těch třech nařízeních a to z toho důvodu, že pracujeme vlastně se společnými stejnými společnými ukazateli. Důležité je dodržet mandát, který máme, musíme zajistit koherentnost a také to musíme učinit eh, snadněji proveditelné a monitorovatelné ze strany regionů a členských států. Z toho důvodu opakuji výzvu na irské předsednictví. Chceme, aby irské předsednictví dělalo vše, co je v jejich silách a umožnilo nám dostat se ku předu. Pokud dojde k pokroku do poloviny května, má práce a práce vlastně celého týmu, která byla eh, pozoruhodná, ukončí vyjednávání o fondu soudržnosti a poté budeme eh, čekat na další vývoj. Děkuji, slovo má Joachim. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, i v mém případě není příliš mnoho nového pod eh, bruselskými nebesy od posledního jednání. My jsme začali prudk velké vyjednávání za irského předsednictví, ale teď jsme uvízli, přičemž já mám ten dojem, že pro eh, radu za radu méně vyjednávají zástupci rady, ale spíše zástupci eh, právní služby. A tak se eh, musíme překlenout přes právní kličky a co se týče Evropského seskupení pro územní spolupráci, je to nesmírně namáhavý postup. Já bych eh, chtěl požádat, aby ten přístup byl co nejjednodušší, aby bylo buď možné eh, založit takovéto evropské sestupení, nebo potom ho eventuálně rozšířit a ti, kteří eh, tu praxi stěžují, by měli předložit tedy příslušný právní nástroj. Eh, chtěl bych trochu bránit jirské předsednictví. Eh, mají celou řadu požadavků z členských států a ty se dají těžko koordinovat a my se točíme stále kolem stejných témat. Otázka, která je velice důležitá, je otázka personálu a ta se nevyřešila tak, aby eh, bylo možné prakticky postupovat návrh parlamentu a i návrh komise se opíraly o praxi, jsou správné, ale jednotlivé členské státy, jako například Francie, vycházejí z toho, pokud eh, bude eh, francouzský zaměstnanec eh, v takovémto evropském seskupení zaměstnán a bude mít sídlo ve Španělsku, že to musí být podle francouzských předpisů. Já myslím, že to je absurdní, když se někdo nechá zaměstnat evropským seskupením, tak ten by měl měl rozhodovat o tom, podle kterých kritérií se nechá zaměstnat. A dále vztahy Evropského skupení k třetím zemím. Zazněla otázka, co jsou ty třetí země. A my tu hovoříme o sousedních zemích Evropské unie. A jak zjišťujeme, ani to není jednoznačně e, objasněno, které to jsou. Jsou to ty, které Eh, eh, pro které mají eh, nástroje sousedství nějaký význam, nebo které bysně sousedí s EU a, nebo něco podobného. Dále otázka hluty schvalování šest měsíců je nadále sporná. Právní služby se mezi tím také sešly a před třemi dny předložili některé návrhy, které nyní tvoří základ pro jednání příštího trialogu. Opět je složité nalézt termín jednání. Co se týče obecného nařízení, se konalo již 32 trialogů, jak slyším, ale personální obsazení irského předsednictví je omezené a diskutuje se i o dalších nařízeních Eh, mám proto dokonce částečné pochopení, i když to rozhodně není uspokojivé, že musíme čekat na eh, stanovení nového termínu k té úvodní diskuzi o obecném nařízení. Eh, to u nás také stále hraje určitou roli platné právo. Nejprve mám veškerý respekt vůči zpravodajům a pracovníkům právní služby, kteří mají vytrvalost a dělají tu obrovskou práci. Já když vidím ty obrovské eh, eh, čtyři modely, které se kvůli maličkosti musí přepracovávat, mám otázku k časovému harmonogramu, který jsme si sami stanovili. Jde asi ještě dodržet všechno je otevřené, není to rozhodnuté. Důležitá témata jako makropodmíněnost, capping a ještě se vůbec eh, nezačalo hovořit. O čem chceme rozhodnout v červenci? O vlastním stanovisku, vlastním návrhu, který nebude odsouhlasen s radou a znovu se pustíme do diskuze, nebo jak máme postupovat? Eh, právě v Berlíně, co se týče otevření nového letiště, tak to jsme udělali špatné zkušenosti. V tom by se nemělo pokračovat. Myslím, že bychom postup měli projednat. Je mi jasný tlak ze strany regionu a členských států. Nevědí, jak mají koncipovat své operační programy, volají po řešení, ať bude jakékoliv, ale to nemůže znamenat, že všechno, co nám rád předloží, budeme bez námitek akceptovat. Eh, že se vzdáme té eh, vybojované pozice. Děkuji, děkuji. Eh, mám čtyři žádosti o slovo, takže každý dostane minutu. Omlouvám se, blíží se konec jednání. Kerstin? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych nechtěla všechno opakovat. Já nerada odporuji Janu Olbrichtovi, ale já tady ještě opravdu nevidím, že by se naše jednání blížilo ke konci. Jednání o diskuze o vedení jednání eh, nemusíme vést na výboru, o tom budeme hovořit zase hodinu před příštím jednání, ale tak snadné to eh, ve vztahu k irskému předsednictví opravdu nejde, i když eh, nemohu sledovat všechny trialogy kterým věcem jsme zabránili, nejhorším případům a to je to, o čem se celou dobu diskutuje a to je ochota k kompromisům. Městská politika jistě mám plat odstranili jsme platformu, máme síť, která je lepší než platforma, kterou jsme od počátku odmítali. Eh, chtěla bych připomenout, když jde o kompromisy na ty tematické cíle, ty jsi to také říkal, nám ve výboru na tom velice záleželo, abychom řekli 4 plus 1 nebo 3 plus 1 jako volitelný cíl. Přijali jsme to, řekli jsme, dobře, budou čtyři a jeden z nich bude IKT, protože to je oblast, to je cíl, eh, který ve většině členských států bude opravdu užitečný. Byly to v celku kompromisy, když jsme eh, vyšli opravdu vstříc radě. A eh, mám tu ještě několik otevřených otázek, které je třeba vyřešit. Eh, tematická koncentrace bez pochyby, ale jak už jsem řekla, to, tomu se budeme věnovat před eh, příštím trialogem. A eh, vyplynulo to i z této diskuze. Je důležité řešit kvóty pro cíle CO2 o jejich stanovení budeme diskutovat, ale to uděláme v pondělí před příštím trialogem. Také si myslím, že by bylo dobré, kdybychom to uzavřeli, ale musím přiznat, že ten konec ještě dost dobře nevidím. Přesto bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům. Myslím, že jsme dobrý tým, i když se dovedeme někdy pořádně pohádat. Děkuji. Karima Deli. Merci. Euh. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové. Doufám, že se nám podaří dosáhnout konečné dohody na triologu v květnu. A uzavření, rychle uzavření vyjednávání neznamená, že bychom měli obětovat zásadní prvky našeho mandátu. A to je tematická koncentrace a konkrétně pak zaměření se na cíly, to je eh, nízkouhlíková ekonomika. A v rámci našeho mandátu máme eh, udržitelnou dopravu a její projekty, které eh, se budou držet konzistentních objemů. Komise si nemyslí, že bychom měli mít pro každý region zvláštní tyto objemy je zapotřebí mít na paměti, že tu jsou nové členské státy, že tu jsou dobře rozvinuté regiony a o podobné situaci už se zmínili také eh, předřečníci. A že eh, se může použít 22 EFDR eh, pro regionální, pro regiony, které jsou rozvinuté, tak pro přechodné regiony. 12 z toho by pro ty nejméně rozvinuté. Já si myslím, že v tomto bodu rada by ještě mohla jít na eh, kompromisy, eh, když uvidí, jak je toto významné, protože i komise by toto podpořila. Dalším důležitým bodem je, že to je určitá, eh, určitý limit pro ekology. A to je odmítnutí, odmítnutí plynových infrastruktur do konečného textu. To bylo už zavržena prostřednictvím hlasování při pozměňovacím návrhu, takže bychom znovu se neměli dostat do situace, kdy to bude znovu vloženo do textu. Já bych jasně chtěla říct, že to je skutečně jasná hranice, přes kterou nesmíme překročit. Cornelia Ernst. Ano, děkuji. Uvedla bych tři otázky. Za prvé, musíme odsouhlasit určité věci s eh, obecním nařízením, například eh, priority starší eh, občané a osoby s postižením, tedy je třeba odsouhlasit tyto záležitosti a potom bych chtěla vystoupit ke dvěma tématům. Je to ta koncentrace témat. My jsme po vatové přepážce narazili na betonovou zeď a to je energetická účinnost a to, co nám bylo navrženo, se nelíbí, myslím, ani komisi. Musíme si to ještě zvážit s energetickou účinností. Chceme ty cíle, na které jsme se dohodli, které jsme si předepsali. Existují akční plány, eh, cestovní mapy, chceme je podkopávat nebo eh, zůstaneme u nich. Musíme bojovat o to, aby se eh, neodsunula tak energetická účinnost při jednání jako na bazaru. A potom tedy inteligentní plyn, Gas, to jsme nezačlenili jako eh, investiční prioritu do mandátu a také bychom to neměli žádným způsobem vmontovat do eh, mandátu. Jsou eh, četné možnosti, jak podporovat struktury v plyn a renství, ale ne peníze EU. My nezabraňujeme tomu, aby to činili členské státy, to jistě mohou. My chceme ale zabránit, aby se na tento účel vynakládaly evropské prostředky. To je tedy ta eh, červená eh, eh, čára, která byla překročena. To nemůže být žádný kompromis, domnívají se různé frakce, nemůžeme tedy si dovolit takový kompromis. Říká? Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti käymme... Děkuji. Budu velice stručná. Stanovili jsme si některé hlavní priority. Za prvé pro naši frakci jsou velice důležité malé a střední podniky. Chtěla bych zpravodajům poděkovat, že to bylo velice dobře zohleděno a že jsou uváděny odděleně a potom eh, tématik dodávka plynu je pro nás velice důležitá. Domníváme se, že inteligentní plyn by měl být také podporován z těchto prostředků. Potom tematická koncentrace eh, nižší eh, emise uhlíku 20 eh, u rozvinutých oblastí a zbytek potom eh, cestou soudržnosti. Myslíme si, že je to velice dobré a děkujeme za dobrou spolupráci. Takže u těch zemí, které mají eh, velký podíl v struktuře eh, výroby energie, myslím, že 95 se vyrábí z uhlí v Polsku. Tam je, myslím, tedy malý posun vůči nízkouhlíkové e- energetice. Máte slovo? E no Děkuji, paní předsedkyně. Už budeme končit, já vím. Chtěl bych ještě apelovat v rámci e, územní spolupráce eh, ohledně to, co říkala kolegyně Rika Maner. U článku 3, kde se hovoří o zeměpisném pokrytí, eh, kolegyně uváděla, že eh, regiony úrovně 3 v EU nebo přímorské zóny, které se nacházejí eh, v maximální zámosti 300 kilometrů, tak tam se ještě nehovoří o e, možném, e, možném přizpůsobení, protože pak tu jsou ještě e, ostrovní území, které jsou za touto vzdáleností, ale měly by být součástí dané výjimky, protože regiony, jako jsou Azory nebo Madeira, mají čtyři, čtyřikrát více eh, populace od eh, hlavního pobřeží, než je těch 150 eh, kilometrů. S ohledem na cestovní ruch, na vztahy eh, s vědeckým světem a výzkumem. Podobné regiony by mohly být uvedeny jako další příklad. Článek 3 se má zabývat zeměpisným pokrytím a proto já bych byl rád, aby tyto regiony měly také důležité příležitosti a to nejen kvůli těm regionům samotným, ale kvůli EU. Děkuji. Tímto jsme ukončili diskuzi a také část naší schůze. Já bych vás chtěla informovat jen o datu příští schůze, to 29. a 30. května. Máme tedy den a půl. Doufáme, že do té doby dostaneme dobré zprávy o eh, vyjednávání a ukončení vyjednávání. Děkuji vám ještě jednou.